I would like to take the opportunity to announce you once again that... Chtěl bych využít této příležitosti eh, k tomu, abych řekl, že diskuse o Albánii bude neveřejné jednání. Oficiálně to ještě zopakuji ve chvíli, nebo to se zopakuje ve chvíli, kdy přijde pan Albertine. Thank you, dear colleague. Eh? Vážení kolegové, měli bychom zahájit naše dnešní eh, zasedání za několik málo minut, eh, málo momentů, nezbývá nám příliš mnoho času, takže bych vás rád požádal, abyste se co nejrychleji posadili. Přál bych si také, pokud možno, aby panoval klid v zasedací místnosti. Máme tu eh, na pořadu jednání návrh usnesení o zprávě o pokroku Turecka za rok 2010. Máme tu projednání návrhu usnesení a příslušných pozměňovacích návrhů. Ale ještě předtím, než předám slovo paní zpravodajce, paní Rie Omen Reuten, chtěl bych podotknout, že tu máme dohromady 315 pozměňovacích návrhů. Na zasedání 9. prosince bylo řečeno, že je zapotřebí dodat více řečnické doby stínovým zpravodajům, vzhledem k tomu, jakou roli oni hráli v tom přípravném procesu. Vážení kolegové, byl bych opravdu rád, kdybyste se co nejrychleji posadili. Takže, jak jsem právě předeslal, bylo předloženo dohromady 315 pozměňovacích návrhů. A na zasedání 9. 9. prosince tu bylo vyjádřeno přání, aby stínovi zpravodajové dostali další řečnickou dobu na základě té práce, kterou vykonali. A také bych byl rád, kdyby všichni kolegové, kteří požádají o slovo, byli maximálně struční a dodržovali řečnickou dobu. Vidím, že paní eh, zpravodajka je přítomná, takže bez nějakých dalších prodlev předám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. A děkuji. Pokud mi dovolíte, pane předsedo, já bych již nyní chtěla poděkovat všem ostatním poslancům, kolegům. Paní řečnice byla přerušena. Já opakuji, pane předsedo, ještě jsem chvíli počkala, až se sále kolegové utiší. Já jsem si nikdy nedokázala představit, že by nějaká mnou vypracovaná zpráva mohla vzbudit takový zájem, že bych obdržela tolik pozměňovacích návrhů. Opravdu chci říci, že se maximálně pokusím společně se stínovými zpravodaji ostatními koordinátory pracovat tak, abychom v závěru dosáhli výborného usnesení přerušení, jak se zdá, nefunguje tlumočení do angličtiny. Máme tu nějaký problém? bene, possiamo riprendere. Okay. Můžete pokračovat, prosím. Pane předsedo, ještě jednou opakuji, chci velice poděkovat všem mým kolegům, protože mne opravdu potěšili touto záplavou pozměňovacích návrhů a slibuji vám, že v nadcházejících dnech se rozhodně maximálně vynasnažím, abych je všechny zvážila společně se stínovými zpravodaji, abychom dosáhli dobré dohody. A když říkám dobré dohody, tak podle mého názoru to bude představovat zapracovat velký počet pozměňovacích návrhů, zhrnout je do bloku. Samozřejmě, že dnes nemáme čas, abychom se věnovali těm 315 návrhům, takže by asi bylo nejlepší, kdybych pouze poukázala na to, jaký je můj tedy eh, názor na ty návrhy, které jsem si eh, zvládla pročíst eh, do včerejší téměř půlnoci. Takže v první řadě bych řekla následující. Toto usnesení přichází v opravdu příhodnou dobu, protože se nacházíme v předvečer parlamentních voleb v Turecku. A opět je naprosto nezbytné, abych se naprosto striktně držela toho postoje, který jsme vždy obhajovali a ostatně i já jako zpravodajka jsem jej obhajovala. Měli bychom být objektivní, kritičtí, jak k Turecku, tak k nám samotným a zejména zvolit konstruktivní přístup. To tedy na jednu stranu. Za druhé, a tímto se obracím k některým eh, navrhovatelům pozměvacích návrhů. Otázka tisku. Každodenně dochází k nějakým incidentům a tyto incidenty nemohou předurčovat to, co my ve zprávě napíšeme a také by neměli nějak podmiňovat tu politickou in, uh, linii, kterou stanovíme. Protože o co se jedná? Jedná se o to demokratizovat a modernizovat Turecko. A toto zase závisí na plnění kodaňských kritérií. Ty jsou zásadní. Navíc tedy to usnesení, které připravujeme, se bude vyjadřovat pouze o pokrocích v tom reformním a modernizačním procesu v, obdo- v určitém období, tedy období roku 2010. A náš návrh usnesení stanovuje priority také na to nadcházející období, to znamená na rok 2011. Tedy je třeba tu nastolit určitou rovnováhu, je třeba řídit se našimi prioritami a je třeba eh, snažit se být objektivní. A ještě opakuji, v usnesení o osmi stránkách nemůžeme zapracovat eh, naprosto všechny podrobnosti. Tímto pravidlem jsem se řídila, když jsem si včera odpoledne večer pročítala ty pozměňovací návrhy. Samozřejmě určitě tu mohou být nějaké dodatečné prvky, nějaká upřesnění, která by vylepšila ten ráz toho našeho poselství. Nicméně toto poselství by mělo být následující. Je to objektivní hodnocení a kritické hodnocení toho, k čemu dochází a co by mělo nastat, aniž bychom nějak eh, se odkláněli od té hlavní linie na základě nějakých incidentů. Pak jsou tu některé odstavce, které vzbudily větší zájem než ostatní. Samozřejmě logicky u některých můžeme ještě vylepšit znění, jako například u odstavce 8, kde se hovoří o svobodě projevu, ale také 18. a 19. svoboda vyznání. Paní Boskur také poskytla některé připomínky k tomu odstavci týkajícím se práv žen. Ano, samozřejmě tady to všechno můžeme vylepšit. A teď několik takových podrobnějších komentářů. Paní Bosku. Vychází z toho předpokladu readmise. To znamená, že ví o Turecku více než já, má více dostupných informací než já v této věci. Dovolte mi tedy, paní Bosko, eh, tuto eh, poznámku. Paní komisařka Malstrom na minulý týden řekla, že tu byl principiálně, eh, byla dosažena dohoda ohledně readmisi příští měsíc by měla být podepsána a samozřejmě bude zapotřebí si velice podrobně pročíst ty články týkající se readmise, ale samozřejmě již nyní to budu brát v potaz u kompromisních návrhů. Nyní otázka Kypru. Již na počátku těchto rozprav jsem řekla, že to nepřipravujeme usnesení o té kyperské otázce. Prostřednictví tohoto našeho usnesení si přejeme podpořit jednání. To samozřejmě, já opravdu doufám, že tato jednání skončí dobře. My nemůžeme vyřešit problém prostřednictvím našeho usnesení. Nicméně i přesto jsem obdržela desítky pozměňovacích návrhů, které se týkají právě té kyperské otázky. Pokud si ale přejeme být eh, vyvážení a jasně se soustředit na to zásadní, myslím si, že ten text by byl lepší, kdybychom dodržovali tu původní formu, jak jsem ji navrhla já. Prosím, buďme autokritičtí. Co tím tedy chci říct? Eh, Ankarský protokol, a plné uplatňování ankarského protokolu znamená podpořit, podněcovat dialog mezi oběma komunitami. O to se jedná a k tomuto bychom se měli přihlásit. A co se týče přímého obchodu, tady právní služba i výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti to vysvětlovali tak, že návrh Evropské komise není postačující a z toho důvodu nebudu podporovat ani ty příslušné pozměňovací návrhy. Bude zapotřebí je stáhnout. Nyní otázka Arménie. A tyto pozměňovací návrhy k tomu musím říct, že někteří kolegové to více dohloubky projednali, jak se zdá. Celá řada pozměňovacích návrhů ohledně této věci je identická a můj postoj k Arménii byl vždy naprosto jasný. Odek živé říkám, že každá země, která si řádně neuvědomuje svoji historii, nemůže vzhlížet k budoucnosti. A proto mne velice potěšilo, to, že došlo k podepsání protokolu, protože tyto protokoly nejenže mají historickou dimenzi, ale také vlastně načrtávají tu linii k lepší budoucnosti lidí, kteří bydlí v té hraniční oblasti. Vedlo by to k zlepšení toho výhledu na lepší budoucnost pro obě komunity. A proto Evropský parlament musí zdůrazňovat, že e, tyto protokoly by měly být ratifikovány a vykonávány co nejdříve. Ale pozor, tady neříkám, že tímto vymizí problémy, to rozhodně ne, e, to ostatně ani nezamýšlím ale myslím si, že se začalo dobře, byl zahájen dlouhodobý proces eh, rekonciliace, která nám umožní si uvědomit naši vlastní evropskou historii. A myslím si, že tato historie musí být jasná, ale musí zejména sdělovat to poselství, že tu máme rozsáhlou parlamentní většinu a nyní se zejména obracím na členy mé mé politické strany. my, eh, členové mé strany nejsou plně zajedno se mnou. Vy si přejete zajít ještě dále. Nicméně, a pak jsou tu někteří, kteří si nepřejí zase zacházet tak dále, ale pokud vy, socialisté, si přejete eh, připravit určité politické sdělení ještě před volbami v Turecku, že by to bylo sdělení, které by použili všechny politické demokratické strany v Turecku, pak prosím, mne k něčemu nenuďte, Já doufám, že všichni stínoví zpravodajové mne v tomto podpoří a navíc také žádám, aby autoři pozměňovacích návrhů začali tento druh pozměňovacích návrhů stahovat, tedy ty návrhy, které plně nespadají do toho samotného cíle toho, této zprávy. Děkuji, říká pan předseda. Stínoví zpravodajové. Každý může mít tři minuty, pan Havec takže budu muset mluvit velice rychle. Rád bych poděkovala paní Homenrojten já jsem se rovněž snažil přečíst všechny pozměňovací návrhy. a souhlasím s tou zásadou, nechceme tam mít příliš podrobností, potřebujeme vyrovnaný přístup, potřebujeme být kritický, ale zároveň objektivní. Ona s námi chce spolupracovat na tomto poli a chce se snažit dosáhnout těchto cílů. A já si myslím, že v dobré víře a v dobré atmosféře si myslím, že bychom mohli toho dosáhnout, protože máme stejný zájem. Souhlasím s ní rovněž otázek Kypru, a moje skupina to chápe tak, že kyperští kolegové jsou opravdu velice zaníceni v tomto ohledu, musí být zastoupeni v tomto ohledu, musí zastupovat své zájmy a já to respektuji. Budeme mít v naší skupině samostatné jednání v tomto ohledu, to si myslím, že je dobré a potřebujeme připravit text, který se bude dotýkat Kypru a který bude férový, spravedlivý, objektivní pro všechny strany a samozřejmě vyparovat se nějakého příliš dlouhého textu. Souhlasím s tímto cílem zpravodajky. Pokud jde o tureckou stranu, ano, ta předložila několik návrhů v New Yorku. Pokud jde o ankarský protokol, to by mohlo vést k průlomu v této oblasti, nesmíme na to zapomínat a podíváme se, abychom to mohli jakýmsi způsobem zakomponovat i do textu. Rovněž mm, chápu její poznámky ohledně přímého obchodu, chápu ovšem, že parlament by nechtěl hovořit přímo, jakým způsobem by se to mělo provádět, čili nejdříve bych si vyslechl všechny názory, než s tím přijdeme nějakým, nějakým konkrétním návrhem. Ještě dvě záležitosti, pane předsedo, plné členství, integrační kapacity, to jsou pozměňovací návrhy nebo revitalizace toho pokroku. Ona si jistě pamatuje, paní zpravodajka, i ostatní kolegové. Toto byly naše stanoviska, které jsme předložili loni ve dvou případech. To bylo odsouhlaseno, ale ne ve všem. My tam samozřejmě se neodkláníme z té pozice z minulého roku, kdy jsme předložili tyto návrhy. Byla to opravdu velice zvážená pozice naší skupiny, naší frakce SAD. Předpokládáme totiž všichni, že by konečným cílem mělo být plné členství a měli bychom to jasně říci. Zda už to řekneme na plenáce, to bez ohledu na to, toto je naše pozice. Já už jsem řekl paní zpravodajce, proč si to myslíme a proto trváme na předložení tohoto návrhu v tomto ohledu. Samozřejmě, že chápu proč chce, aby proč nás se varovat nejenom naší skupinu, naší frakci a mě osobně, abychom nějakým způsobem usměrnili práci v tomto ohledu. Chápu její cíl, pochopil jsem to, ovšem moje frakce není ta, která by to blokovala, nebo abychom to nějak zablokovali před eh, v volbami v Turecku, proto to znění by mělo být trošku jiné. Samozřejmě, že tyto volby jsou, zá, jsou zásadní pro budoucnost. Status quo už prostě nefunguje. My už jsme v podstatě Eh, dokončili všechny kapitoly, o kterých jsme mohli hovořit v současné době. Vidíme zde určitou fatík, určitou určitou únavu na obou stranách. Proto je důležité to, co říkáme a měli bychom opravdu to mít tak, jak jsme to stanovili eh, v loňském roce. Ovšem nesmí to být status quo. My bychom měli vyslat jasný signál, jakým způsobem k tomu chceme přistoupit a naše frakce, toto je právě náš cíl, který se snažíme prosadit. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, pane Houvete, a děkuji za to, že jste dodržel čas, který jste měl k dispozici. Pan Lambsdorff má slovo tři minuty rovněž. Prosím. Já vielen Dank, Herr Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za dobře odvedenou práci. Děkuji kolegům také za pozměňovací návrhy. Já jsem eh, bohužel eh, nemohl všechny pozměňovací návrhy přečíst, protože moje řečtina je hodně základní. Ale pozměňovací návrhy, které jsem četl, přichází opět z diskuzí, kterou jsme úspěšně ukončili v uplynulých letech. Jedná se o úvodní ustanovení A. A jsem překvapen, že kolegové z SAD s tím opět přišli. Já se domnívám, že v úvodním ustanovení A tak se rozhodli v uplynulých dvou letech, jsme našli eh, formulaci, na které se eh, shodl celý parlament. Eh, já se domnívám, že pokud se budeme opět soustředit na tuto diskuzi, dostaneme se k, ke složité diskuzi, kterou jsme vedli už v uplynulé době. Další věc. Já se domnívám, že na některých bodech bychom měli být specifičtí, mohli bychom zacházet do detailů. Například je potřeba zmínit, jaké konkrétní zákony jsou problematické pro svobodu projevu. Já si myslím, že něco takového má své místo v takovémto usnesení. Bylo by možné to skombinovat do jednoho bodu, ve kterém se budu hovořit o svobodě tisku a svobodě názoru. Nejde o žádné Ehm, hektické rozši, eh, rozčilené reakce. Jde především o to zhodnotit objektivně snahy Turecka o modernizaci. Něco takového může samozřejmě být kritické, na některých místech eh, naše pozměňovací návrhy kritické jsou. A pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložila moje politická skupina, eh, soustředíme se především na základní práva, jako je svoboda projevu, svoboda tisku a tak dále. Chtěl bychom, aby se to ve zprávě odráželo protože to je bod, u kterého se domníváme, že Turecko má ještě hodně co dělat. Zároveň má hodně co dělat ve splňování kodaňských kritérií. Další důležitá otázka je um, možnost absorpce. V angličtině to bylo původně absorption capacity, později to bylo převedeno jako integration capacity. A já si myslím, že to je mnohem lepší, odpovídá to Kodani, protože podle Kodaně jde o to, že je třeba soustředit se na integraci. Já si myslím, že je třeba poukázat na to, a že Evropské unii jde o to, aby přístupový kandidát byl schopen um, integrovat uh, občany. A některé pozměňovací návrhy mi připadají uh, skutečně zvláštní. Uh, Například, eh, jak může někdo navrhovat, aby eh, v Turecku nebyla žádná civilní služba. A eh, tím, že by se, tím by se údajně Turecko dostalo do evropského mainstreamu. Je to pozměňovací návrh 151, mě připadá skutečně zvláštní. Děkujeme, pane kolego. Děkujeme za stručnost. Paní Flouter, prosím, rovněž máte tři minuty. Já jsem se nějak zamyslela, ale v podstatě to bylo o Turecku. Děkuji. Já se domnívám, samozřejmě je zde 315 návrhů, to je obrovské množství, ovšem když se na to podíváme podrobně, tak v podstatě většina z nich podporuje tu hlavní linii paní zpravodajky, no, opravdu mnoho členů zde ji ocenilo. Je zde mnoho pozměňovacích návrhů, které požadují nějaké jazykové úpravy a podobně, jak už se eh, o tom zmínili ostatní. Je zde mnoho pozměňovacích návrhů, které chtějí upřesnit nebo řekněme obohatit to, co tam je už v té zprávě. To znamená, že pouze chtějí dodat nějaké podrobnosti a to si myslím, že by nemělo představovat pro paní zpravodajku nějaký problém integrovat tyto návrhy s liberály a se sociální socialisty si myslím, že máme mnoho návrhů, které jdou stejným směrem, to znamená svoboda tisku, svoboda projevu, menšiny, kurská záležitost, postavení žen. To si myslím, že jsou společné návrhy. Já jsem v této linii už bojovala i v rámci první rozpravy. To znamená, aby to byla zpráva, která skutečně, která skutečně tam opravdu zahrnovala i kritiku, pokud je tato kritika konstruktivní, jak už to zdůrazňuje i zpravodajka. Pokud jde o záležitost mezinárodních, um, um mezinárodní scény, samozřejmě, že Turecko mm, čím dál tím více se projevuje na mezinárodní scéně, má čím dál tím větší váhu v tomto ohledu Myslím si, že bychom s 39 neměli souhlasit. Myslím si, že bychom se měli ještě jednou podívat na toto znění. To by nám nemělo stačit. Pokud jde o Kypr, bylo, já bych byla spokojená, pokud bychom našli ty argumenty, které jsou opravdu takové vyvážené, které už byly v té poslední zprávě, protože ty nám umožní uh, abychom se nezbavili úplně této záležitosti. To je velice důležité, abychom byli zaangažováni v tomto ohledu, protože je velice důležité, abychom byli v kontaktu pro nás, pro Evropskou unii. Samozřejmě, že my už jsme asi od roku 2004 kromě té, eh, toho usnesení, které jsme v tomto ohledu měli, eh, se nevyjádřili. To znamená, že bychom měli opravdu volat potom, aby obě strany, všechny zúčastněné strany, aby vyřešili tuto problematiku. Podobné argumenty, pokud jde o, o, mm, o přistoupení, ano, měli bychom teda být ten open-ended proces, to je jasné, ale zároveň my v podstatě vedeme ta jednání, protože chceme, aby vstoupili. Není to jenom z nějakého plezíru, samozřejmě, že chceme, aby konečným cílem byl vstup Turecka, to je jasné. A já jsem předložila pozměňovací návrhy některých kapitol, které podle mého názoru poukazují opravdu na ten charakter, mm, který není velice odpovědný toho, toho našeho jednání vůči Turecku, protože tam je soudnictví, otázka soudnictví a jejich reformy tvrdíme jasně, že kodanská kritéria jsou nesmírně důležitá, to znamená, že opravdu musíme na tom trvat a to znamená, že poté nemůžeme otevřít kapitoly, pokud jde o základní práva nebo zahraniční politiku, protože tím pádem v podstatě se zbavujeme našeho, na, naší možné páky na Turecko nebo negociačních možností. To si myslím, že je opravdu hloupé a právě proto bychom se i této problematice měli v naší zprávě dotknout. Děkujeme, pan Fan Orden, máte rovněž tři minuty. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem si vědom toho, že v Evropském parlamentu každá politická skupina má odlišný pohled na, na mm, otázku Kypru a dokonce i uvnitř mé frakce je tomu tak britská vláda, ovšem a veliká část našich členů podporuje vstup Turecka do Evropské unie. Já, pokud dovolíte, poznámky ke třem záležitostem. Jednak pokud jde o události z roku 1915, ti, kteří chtějí předložit pozměňovací návrh v tomto ohledu, to znamená využít um, slovního spojení arménská genocida, nevím, zda je to nápomocné celé situaci, celé záležitosti, abychom izolovali Turecko v tomto konkrétním okamžiku, když mezinárodní situace je velice delikátní, řekl bych možná až nebezpečná, protože v Turecku, jak víme, je to považováno za, za určitou vykalkulovanou urážku a nesmíme zapomínat na to, že turecká vláda už zvažovala a dokonce nabídla arménské straně vytvoření společného výboru, která by se zabývala historií právě tohoto kontroverzního období z roku 1915. Arménsko bohužel nereagovalo pozitivně na tuto podanou ruku. Čili ti, kteří prostě chtějí um, být kontroverzní, neustále trvají na využití nebo na používání tohoto slovního spojení a toho bychom si měli vyvarovat. Pokud jde o Kypr, ano, chápu, chápu, jak naši eh, řečtí kypřané přátelé se dívají na tuto problematiku. Ovšem já osobně si myslím, že historie posledních 50 let podle mého názoru mm, v podstatě se neuvěřitelným způsobem změnila a eh, turečtí kypřané si myslím, že mm, se k ním přistupuje docela nespravedlivě často a my jsme v podstatě Evropská unie neukončili izolaci severního Kypru přes sliby a ten odstavec, který navrhuje zpravodajka, si myslím, že je rozumný, je trochu jednostranně zaměřený, mm, žádá tureckou vládu, aby podpořila probíhající jednání Rio. Já myslím, že bychom měli vyzvat i eh, řecké Kypřany a řeckou vládu k pozitivnějšímu přístupu a k podpoře jednání. Ovšem, tvůj návrh si myslím, že je přiměřený a některé, mm, ovšem ty další pozměňovací návrhy nejsou, podle mého názoru. Další věc je tam mnoho, o kterých by se mohl zmínit, pane předsedo. Poslední, o které se zmíním, je energetika ten, to, co zde napsala RIA, je si myslím rozumné. Myslím si, že by bylo nesmírně krátkozraké od Evropského parlamentu, pokud bychom nepodpořili zahájení energetické kapitoly v období, kdy všichni chceme zlepšit náš přístup k energetickým strojím, když chceme zajistit um, dodávky plynu, ropy a <laughs> samozřejmě nesmíme zapomínat na kritickou roli, kterou Turecko v tomto ohledu bude hrát a samozřejmě i eh, vzhledem k tomu, že probíhají různé průzkumy těžby v oblasti středozemního moře. My chceme, aby to probíhalo férovým, spravedlivým a rozumným způsobem. Čili pozměňovací návrhy, které by chtěli zablokovat energetickou kapitolu, proti tomu bych opravdu vyzval, pane předsedo. Děkuji. Děkujeme, pan Agri Čorču, tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych začít tím, co už jsem vícekrát zopakoval. Jsme proto, aby Turecko přistoupilo do Evropské unie, samozřejmě pokud splní kritéria, která musely splnit i ostatní státy uznáváme a vždy jsme uznávali, že eh, samozřejmě máme zájem na demokratizaci Turecka. To je hlavní důvod, proč akceptujeme tento postup a proč akceptujeme to, aby Turecko mohlo nakonec přistoupit. Samozřejmě existují také některé prvky a některé věci, které jsou trochu problematické a které samozřejmě se také někdy kritizují. Vyzýváme Turecko, aby propustilo politické kurdské vězně. Pokud je o sousedské vztahy, hovoří se o genocidě na Arménech. není možné v současné době říci, že už není třeba na Turecko tlačit. Je to otázka dějin. Dějiny je třeba chápat a také správně interpretovat. Není možné eh, principiálně hovořit proti něčemu takovému. ve chvíli, kdy eh, dochází k obsazování eh, některých zemí prostřednictvím vojsk, něco takového také není možné akceptovat. Eh, někteří říkali, že Kypřané a Řekové jsou velice citlivý, pokud jde o toto téma. Ano, možná by eh, bylo lepší diskutovat o tom trochu racionálněji, bez tolika eh, emocí. Ale pokud by se to stalo vám, jak byste to vnímali? Já se domnívám, že eh, je těžké zbavit se emocí, pokud se jedná o vaši zemi. Pokud je o otázku Kypru, není možné říci, to, co někteří v současné době tvrdí. Je třeba řešit kyperskou otázku. A zároveň je nutné dávat pozor na dodržování námořního práva. A turecká strana nepodepsala některé dohody týkající se mezinárodního námořního práva a to není přijatelné. A další důležitá otázka je hospodářská zóna. Turecko eh, poukazuje na to, že eh, v jejich eh, námořní zóně se nachází ropa, nicméně to není také tak jednoznačné. V této oblasti dochází k určitému posunu je nutné, aby tyto otázky byly vyřešeny. Děkuji, pan Klajs, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Spravodajka vyzývá k tomu, aby zpráva byla vyrovnána, aby některé pozměňovací návrhy byly staženy. Poté, co jsem si vyslechl další politické skupiny, skutečně mě to nepřimělo k tomu, abychom stáhli naše pozměňovací návrhy. Já si nemyslím, že to je jenom naše právo, ale je to také naše povinnost, abychom byli kritičtí, pokud jde o situaci v Turecku, abychom sledovali tuto situaci velice kriticky. Myslím si, že jedinou věc, kterou můžeme říci, je, že Turecko eh, dosáhlo velice malého pokroku od roku 2004. A já si myslím, eh, že i ten název eh, zpráva o pokroku je určitý eufemismus. Abych byl stručný, pozměňovací návrh 295 eh, od mě a pana Melcera, já o to stáhnu své jméno. Jedná se o eh, článek 39 B zprávě. Jedná se o postoj Turecka k Iránu. a o to, aby Irán získal či nezískal jaderné zbraně. A jako zpravodajka uznávám eh, fakt, že Turecko hlasovalo a, <clears throat> a, podobně jako my v, um, v radě OSN. Takže já stahuji své jméno od tohoto pozměvacího návrhu. Děkuji a nyní se musím omluvit eh, některým kolegům, protože následně vám budu muset zkrátit vaši řečnickou dobu na jednu minutu. Pan Kováček. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych v první řadě chtěl poděkovat paní zpravodajce za dobrou práci. Myslím si, že Všichni se tu zhodneme na jedné, potřebujeme to, aby se Turecko smířilo se smí, svými eh, sousedy a ukončilo spory. Je nezbytné tedy spolupracovat ve, v Turecku směrem k demokracii, respektování základních práv a respektování práv sousedů na Turecko nahlížím jako na přítele a transatlantického spojence a myslím si, že takto bychom na to měli nahlížet všichni na základě vzájemné důvěry. A chtěl bych také ještě zmínit, že je třeba spolupracovat eh, v úzké spolupráci s Tureckem i s jejich eh, sousedy. Je to důležité také postupovat konstruktivně, co se týče vyřešení sporu s Kyprem, také otázku arménskou. Tady v tom souhlasím s paní zpravodajkou, tedy eh, konečně společně podepsat nezbytné protokoly a z, otázka eh, demolice mm, turecko-arménského monumentu nesmí rozhodně eh, podmínit tento proces. Je důležité pokračovat v mm, historii těchto dobrých vztahů. Turecko také musí vyřešit své vztahy s některými bulharskými menšinami Máme tu turecky, eh, tureckou dohodu o readmisi, která bude brzy přijata na komisi. To všichni podporujeme, myslím si, že ostatní s tím souhlasí. Eh, také podporujeme projekt a zapojení Turecka do Nabuka a opravdu si myslíme si, že Turecko by mělo hrát roli v této konciliaci a ne zůstat v tom svém eh, bývalém historickém impériu. Děkuji. Poslanec Kopa na jednu minutu. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να αναγνωρίσω. Mnohokrát děkuji. Gratuluji zpravodajce. Ovedla, odvedla velice obtížnou práci, protože je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že je zásadní, jaký signál vyšleme. Musíme říci, že zde došlo k určitému angažmá ze strany Turecka a že hlavním cílem je přístup k Evropské unii. Musíme uznat, že v nejrůznějších odvětvích došlo k pokroku, ale je zde také řada oblastí, ve kterých k pokroku nedošlo a kyperská otázka je typickým příkladem. Já se domnívám, že bychom u kyperské otázky neměli jenom chrlit planá slova. Navzdory pokusům o zlepšení vztahu je situace stále ještě taková, že dochází k narušování řeckého leteckého prostoru a velice často létají, létá turecká armáda velice nízko nad kyperskými domy a to není možné. To také neodpovídá eh, tomu, co se očekává od Turecka a nepatří to k dobrým sousedským vztahům. Pan Kazák, děkuji, pane předsedo. Také já bych rád poblahopřál paní zpravodajce za jejich zprávu. Skutečnost, že pozměňovacích návrhů je tolik, to není nic zase tak výjimečného, když vezmeme v potaz ty zprávy, které jsme předložili zde ve výboru za poslední roky. Já jsem také připravil pozměňovací návrh, navrhoval jsem změnu v bodech odůvodněních, aby tam byly zapsány také zprávy parlamentu o e, obchodních a hospodářských stazích s Tureckem a aby se tam zmínilo, že je významným obchodním partnerem Evropské unie. Také co se týče otázek víz, to je velice důležitá záležitost, protože když eh, bude přijata dohoda o readmisi, tak je nezbytné, aby Evropská unie opravdu prokázala svoji zodpovědnost a urychlila eh, ty eh, vízové podmínky, zejména pro obchodníky, pro studenty, pro podnikatele. Také bych ještě chtěl zdůraznit tu otázku Kypru. Myslím si, že nastala chvíle, kdy je třeba vést otevřený dialog a otevřeně hovořit o všech těch otázkách napojených s, Kyper, s Kyprem. Nicméně v roce 2004 se Evropská unie zavázala, že se pokusí ukončit izolaci kyperské turecké komunity. Děkuji, poslanec Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já gratuluji zpravodajce za to, že vypracovala vyváženou zprávu v takto problematické oblasti. Já mám obavy týkající se křesťanských komunit eh, v Turecku a mám obavy z toho, že eh, pravoslavní eh, klášter nebyl doposud eh, otevřen. Zároveň došlo eh, k problémům ohledně meše na Vánoce v eh, turecké části Kypru. Zároveň mám obavy týkající se podpory Turecka pro flotilu Gazy do Gazy. A zároveň je problém, že Turecko blokuje eh, spolupráci NATO eh, s CSTP a rovněž neimplementuje ankarský protokol a staví se negativně ke kyperské vládě. A rovněž se nepodařilo eh, sjednotit znovu Kypr. dále se Turecko nepodařilo prokázat dostatečně dobrou vůli při vyjednávání v těchto otázkách. Pokud jde o Arménii, rovněž lituji, že Turecko neuznalo arménskou eh, genocidu a že zde jsou některé eh, pro mě nepřijatelné pozměvací návrhy v tomto směru. Touto otázkou jsme se zabývali minulý rok. Dále pan Preda, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat a poblahopřát paní zpravodajce za tuto zprávu. Já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů a chtěl bych vysvětlit, proč jsem tak učinil. Myslím si, že v případě těch kapitol o vyjednávání je několik technických otázek, které jsou již vyřešeny. Jednání by tedy mělo začít proto, abychom umožnili tu opravdovou diskuzi. Co se tedy týče kritérií o přijetí celkového aky. Pak eh, otázka pokroku. Eh, jsou tu určité oblasti, které jsou velice důležité, jako je konkurenceschopnost. A pak bych ještě chtěl poukázat na tu kapitolu o spravedlnosti a základních práv. Pokud tato kapitola bude otevřená, mohla by to být dobrá motivace pro Turecko, aby pokračovalo v reformách. Také jsem zaznamenal, že je nezbytné, abychom vyjádřili podporu k tomu, aby Turecko tedy podpořilo eh, ten eh, systém antimisil, který je důležitý pro celou Evropskou unii. Děkuji, a vám děkuji, že jste respektoval řečnickou dobu. Nyní paní Bosku, děkuji, děkuji pane předsedo. Rio, já vám velice děkuji za to, že jste mi poskytla tady tu vizionářskou pravomoc, a co se týče tedy bilaterální dohody s Tureckem a s Řeckem, myslím si, že se nám podařilo opravdu podpořit tu readmisní dohody, dohodu a je třeba podpořit zejména tedy dialog ohledně uh, Eh, ohledně víz. Takže slovo vizionář je tady velice důležité. Je důležité se obracet směrem k budoucnosti, protože tady pouze nestavíme vedle sebe špatné záležitosti z minulosti. My musíme poukázat na to, jaká jsou eventuální řešení do budoucna. A tady v tomto musí vystupovat Evropský parlament, ukázat tu cestu, jak to tedy bude s Tureckem. Uh, a myslím si, že toho dosáhneme pouze pozitivního a konstruktivního přístupu. Děkuji, paní poslankyni. A nyní na jednu minutu pan Kačin. Pan Kačin zde není, takže slovo má pan Dav. Já se omlívá, omlouvám, že musím říct, si, že zde asi došlo k negativní kombinaci tří faktorů, které zpomalily nebo zničily přístupový proces. Za prvé je to špatná práce rady, za druhé je to pokračující ideologie v Turecku, kamalistická teorie. A za třetí eh, je to eh, určitá neochota a pokročit dále, pokud jde o Kypr. Já se domnívám, že v průběhu tohoto roku pokud eh, nedojde k žádným věcným krokům na obou stranách, měli bychom uznat, že přístupový proces je neúspěšný. A příští rok touto dobou bychom si pak měli klást otázku, zda bychom neměli uh, přijít s nějakou alternativou pro případné členství. Děkujeme panu Dafovi. Nyní má slovo pan Kumoncakos na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já vítám eh, velice kvalitní práci paní kolegyně Omen Reuten. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, ale já si jsem jistý, že najdeme dobrý výsledek. Několik připomínek. Já se domnívám, že musíme být spravedliví vůči Turecku, samozřejmě, ale zároveň musíme být upřímní, pokud jde o témata, u kterých je potřeba tvrdý přístup. Musíme také kritizovat a ty oblasti, kde nejsou dodržovány, dodržována pravidla EU. A je nutné, aby Turecko podepsalo a ratifikovalo dohodu, námožní do, dohodu. A to je něco, co je naprosto nezbytné, co musí být dodržováno. 27 členských států a tuto dohodu podepsalo a ratifikovalo. A Turecko něco takového bohužel neudělalo. Je neodkladné, aby to Turecko nyní učinilo. Pokud jde o sousedské vztahy, je nutné, aby konečně bylo eh, ukončeno porušování řeckého leteckého prostoru. Nyní jedna minuta pan kolega Mavro Nikolas. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěl také říct, že jsem velice rád, že eh, text paní Umen Ruiten je tak vyvážený. Celá řada témat, eh, která jsou důležitá, jsou ve zprávě zmíněna. Je zde zmíněna otázka Kypru. A s touto otázkou musíme nakládat tak, aby abychom se eh, snažili usnadnit ehm, život lidí v Famagustě a v celé, na celém Kypru. Eh, to je téma, které musí být diskutováno, pokud hovoříme o vztazích s Tureckem. Dále, eh, kapitola týkající se energetiky musí být, může být otevřena teprve tehdy, ve chvíli, kdy v Turecku bude jasné, že se jedná o demokratickou zemi. to, co říkala paní Flotre za zelené v souvislosti a s přímým obchodováním s obsazenými oblastmi severního Kypru. A říká, že něco takového eh, se v podstatě rovná uznání této oblasti. Ale to neodpovídá tomu, co k této situaci řekla EU a OSN. Pan, paní Papadopoulos, jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Paní Umen Reuten skutečně zdatně vypracovala tuto zprávu. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Já jsem předložila pozměňovací návrh týkající se Arménie. jde mnoho pozměva, pozměvacích návrhů k otázce Kypru. V tomto kontextu je zásadní také otázka základních práv. Kyperští poslanci chtějí, aby zde byla jasně řečená fakta. Musíme říci, že Turecko porušuje právo, okupuje určitou zemi a stále ještě neschválilo protokol ačkoliv v něm jsou stanovená práva, které Turecko musí dodržovat. Bohužel můžeme zmínit celou řadu nešťastných příkladů. A já se domnívám, že tyto věci je nutné ve zprávě jasně zmínit. Děkuji. A paní Papadopoulos, a nyní máme pět minut na reakci paní Umenreuten. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já mohu být stručná a chci říci kolegům za prvé to, že Turecko rozhodně nemusí být Tedy, že Turecko, s Tureckem musíme zakládat kriticky, ale spravedlivě. A to samé učiním i s pozměňovacími návrhy. Je pravda, že se jedná již o čtvrtou zprávu. A již v té první zprávě eh, jsem učinila několik poznámek o bilaterálních problémech mezi Tureckem a různými zeměmi. Rok co rok se věci mění, nicméně v podstatě se vracejí ty stejné pozměňovací návrhy. A já opakuji, toto by nemělo vést k tomu, že bychom opět eh, šli cestou opakování se toho, co jsme již vyjadřili v minulosti. Tady ta eh, zpráva měla být zpráva o pokroku. Samozřejmě víme, je tu problém s Kyprem, je třeba o tom hovořit a já tak učiním, ale pokud eh, opět se ponoříme do těch bilaterálních problémů, tak eh, tomu nepomůžeme. Za druhé, otázka přímého obchodu a přístup. Já ehm, v souladu s tím, co jsme již řekli v minulosti, řeknu následující některým kolegům. Tato kapitola, tedy otázka konkurenceschopnosti, to je kapitola, ve které má komise velký problém s, Tureckou, s Tureckem, protože ještě není připraveno. Turecko není připraveno, tato kapitola ještě nemůže být otevřena. Takže prosím, nebuď, nežijme v nějakém omylu, nežádejme o otevření kapitoly, která ještě technicky rozhodně nesplňuje podmínky. Je třeba, abychom byli upřímní, abychom byli kritičtí, ale zejména musíme být spravedliví. A pokud eh, si přejete eh, toto projednávat, já vás očekávám v mém kabinetě, ale musíme být opravdu objektivní a spravedliví. Děkuji, říká pan předseda, děkuji paní zpravodajce. Zbylo nám několik eh, minutek a můžeme se tedy připravit i na hlasování. Ještě předtím, ale lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 10. ledna a plénum v březnu. Takže prosím vás nyní, abyste si připravili vaše hlasovací kartičky, vyzkoušíme si, zda vše funguje, abychom se mohli připravit na následující hlasování. Budeme hlasovat o zprávě pana Beldera s názvem Přístup Evropské unie k Iránu. Máme tu 301 pozměvacích návrhů. Některé jsou kompromisní pozměvací návrhy, kterých bylo dosaženo prostřednictvím kontaktu se stínovými zpravodaji. To znamená, máme 18 kompromisních návrhů a v podstatě pan zpravodaj souhlasí s většinou z nich. Takže nyní bychom tady mohli přistoupit k hlasování. A začneme kompromisním návrhem 4. Kdo je pro? Prosím, kdo je pro kompromisní návrh 4? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78 byla zamítnuta, tak je třeba hlasovat 89 a 80, ty jsou identické. Kdo je pro? 79, 80, proti? Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 84, tu si ověříme, takže ověříme si hlasování 84 hlasování elektronické. Zahoji hlasování, prosím. Uzavírám hlasování. 56 hlasů celkem, 32 proti, 24 pro. Paní zpravodajka hlasovala také proti takže zamítnuto. 85 staženo, 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 87, 88, 89 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 90, 91, ještě ověříme elektronicky, prosím, zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. 26 hlasů proti, 34 pro, takže přijato 90, návrh 92, a 93 jsou identické. Společně kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 102, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrhy 103 až 106 společně, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh ještě ověříme elektronicky, takže společně hlasujeme o 103, 104, 105 a 106. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. 34 hlasů pro, 31 proti, takže přijato. Kompromisní šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní tu máme jeden ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 109 až 115, kdo je pro? Nyní přerušíme hlasování o 109 a 115 na žádost paní Šak. Um, Děkuji, pane předsedo. Je to velice problematické téma, protože samozřejmě všichni odmítají a uh, odsouzení paní Barámy její popravení. Ale eh, Otázka je, co s tím uděláme. Jako stínoví zpravodajové eh, jsme se dohodli, že nebudeme zmiňovat eh, konkrétní případy. Každé, každá poprava je katastrofa, ale nám jde o principy. Takže bude zde tento specifický případ zmíněn, protože jsme se dohodli, že nebudeme zmiňovat konkrétní příklady. Já bych se toho držela. Ale a chtěla bych říci, že eh, si nemyslím, že eh, tento případ je nějak eh, hroznější než všechny ostatní. Myslím si, že bychom se měli držet toho základního principu. Ano, my si poznamenáme vaši připomínku. Nicméně ten ústní pozměňovací návrh byl pozměněn. Nemůžeme změnit výsledek hlasování, ale mě připadalo důležité požádat o slovo. Vy jste mě neviděl, tak jsem žádala o slovo, když jsem žádala. Já se omlouvám, nemůžeme znovu otevřít debatu ohledně tohoto tématu. Opravdu to lituji. Pokud je tomu opravdu tak, ale situaci nemůžeme změnit. Hlasovali jsme 109 až 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114, kdo je pro, Ověříme se 109 až 115. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 37 hlasů proti, 29 hlasů pro, takže zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 119, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 120, 121, 22 identické, společně kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 126, 27 a 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 140 a 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 145, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 147 a 212 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149, 150, 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 155 bylo staženo. Kompromisní devítka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161, 162, 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164, kdo je pro, Tady budeme hlasovat elektronicky ještě o těch předchozích 161, 162, 163. Elektronicky ověříme. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. 35 hlasů pro, 32 hlasů proti, takže přijato 164 padá, 166, 167 a 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 170, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 172, 173 a 174, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 170, 183, 184 a 185, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 186, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 219, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 187, ústní pozměňovací návrh. Měli byste je mít k dispozici. Nevím, zda koordinátor nebo někdo za EPP si přeje toto objasnit. Ano, děkuji, pane předsedo. Cílem tohoto návrhu je, pokud ho odsouhlasíme, je, že bychom mohli stáhnout 188. A to, co já navrhuji, je, abychom do prostředka něco uh, vsunuli. A eh, cílem je, aby setkání eh, s občanskou společností byla určitou podmínkou. A po tečce to musí být nebo nemusí. Navrhujeme, že by také probíhaly schůzky s politickými vězni. Ale něco takového by nebylo podmínkou. Takže by to znělo. Zdůrazňuje, že návštěvy zástupců institucí EU by probíhaly jenom za podmínky, že budou probíhat také schůzky se zástupci eh, občanské společnosti. Eh, návštěvníci by měli požadovat schůzky také s politickými vězni, především s těmi, kteří byli odsouzeni k smrti. Ci sono due interventi. De... Takže. Dobře, velice stručně ještě, velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Podle článku 186.6 eh, jednacího řádu jsme proti předkládání ústních pozměňovacích návrhů poté, co jsou již přijaty připraveny kompromisy. Je to proti našemu řádu a postupu. Děkuji. Děkujeme. Pan Van Orden. Ano, já s tím souhlasím, pane předsedo. Já si myslím, že bychom měli postupovat velice opatrně, pokud jde o tyto návštěvy. Je zde lobby, která chce, aby tyto návštěvy v Iránu probíhaly. My víme, že úřady manipulovaly tyto záležitosti pro svou vlastní propagandu. Opravdu nevím, zda jsme v okamžiku, kde by to mohlo být nápomocné. Právě proto si myslím, že tento ústní pozměňovací návrh by se neměl podpořit. Pan předseda. Nebudeme zahajovat rozpravu. Vidím, že ještě se k tomu chtělo vyjádřit několik kolegů, ovšem jde spíše o procedurální záležitost, o procesní poznámku. Myslím si, že stačí, když budeme mít jednoho proti a v tom okamžiku bychom nemuseli hlasovat. Musíme prostě dodržovat naše vnitřní pravidla. To znamená 187 bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro. Tak, jak to znění bylo, kdo je proti. Já skutečně nevím, takže to musíme ověřit elektronicky. To znamená, ještě jednou hlasujeme nyní. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Končím hlasování. Pane Galere, vy jste chtěli ještě za, za vaši skupinu vystoupit, za, za frakci, vaše stanovisko frakce, pokud si přejete, tak samozřejmě. Přejete si, tak prosím, ano, protože budeme hlasovat bez toho ústního pozměňovacího návrhu, možná byste potřeboval objasnit vaši pozici. A pokud jde o moji politickou skupinu, bez ústního pozměňovacího návrhu tento návrh nepodpoříme. Babin. V tom případě končím hlasování. 54 proti, 12 pro, zamítnuto. 188. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 190. 189, dobře. Tak ještě jednou. Ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 37 pro, 32 proti. Přijato. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 200, 201. Identické návrhy. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 203 pro. Proti zdrželi se, přijato. 202, 204, identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 213, asi bude chtít vystoupit jeden člen za EPP, který nám tento ústní pozměňovací návrh vysvětlí. Pane Galere. Já. S ohledem na to, co jsme říkali předtím, eh, nám zde o to, aby se vymazala poslední věta, a protože to odkazuje na individuální případy, takže my navrhujeme, aby se vymazala poslední věta. Paní Umen Reuten. Já jsem předložila tento pozměňovací návrh. anybody, if anybody would have contacted me, kdyby mě někdo kontaktoval, měl by odpověď, kterou dostane nyní, a to, že je to nepřijatelné. Protože tato dáma byla v neděli popravena oběšením my musíme, proč bychom neměli požádat vysokého komisaře, aby něco udělal? A já si myslím, že ano, já chci, aby se o tom hlasovalo. <laughs> sì, anche in questo caso, anche in questo caso, come eh, sapete, scusate. Takže, jak víte, Omlouvám se, říká pan předseda. V tomto případě, přesně jak víte, ano, musíme hlasovat, protože zde máme jednoho člověka, který byl proti, čili kdo je pro tento návrh 213, kdo je proti, zdržel se, přijato. 214, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 200, 218, kdo je pro? Proti, zdrželi se, tak Teď si nejsem jistý, musím mi to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování 218. 218 vot elektroniko. Ještě jednou hlasujeme elektronicky 218. Tři lidé nehlasovali, končím hlasování. Takže vidíme 32 proti, 36 pro, přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 229, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, Takže to musíme ověřit elektronicky. Druhá část 229. Hlasujeme o druhé části 229. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 234, 5 a 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opravdu nevím, nejsem si jistý. Ověříme to elektronicky, takže ještě jednou zahajuji hlasování u těchto tří návrhů. Aperta la votazione, mancano... Hlasujeme nyní. Dva kolegové ještě nehlasovali, končím hlasování. 36 pro, 34 proti, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 241 pro, proti, Ověříme to. Ověříme to ještě jednou. 241. Zahajuji hlasování. Tre colleghi non hanno votato. Un collega... Ještě nám chybí tři kolegové. Jeden kolega nyní hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 33 proti. Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis 16, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že jsme to zamítli. 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. Kompromis 17. Dobře, 265. Ano, asi bych neměl říkat, myslím, že jsme to přijali. 265, ověříme to elektronicky. Ano, měl bych to říct si spíše takovým rozkazovacím způsobem. Končíme hlasování. Vidíme 33 pro, 37 proti. No, tak asi opravdu bych si měl dávat pozor, takže zamítnu to. 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, přijato. 284 je zde ještě jeden pozměňovací návrh. Pan Landbergis eh, má slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, já bych chtěl navrhnout takové zjednodušení, zjednodušenou verzi. Po textu by teda bylo Eh, vyškrtnutí a pak by tam bylo proti, eh, proti eh, táborům iránských uprchlíků. To znamená, že by to pokryval Ašram, ale i ostatní další. Hlas proti. Pane předsedo, my jsme proti. Jak už jsem se o tom zmínil, potřebujeme pouze jednoho kolegu, který bude proti po, ústnímu pozměňovacímu návrhu, aby jsme takový návrh zamítli pokud jde o hlasování. Takže 284 tím pádem platí, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 286, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 295, 6, 7, kde je pro, proti. Teď, teď si nejsem jistý, takže to ověříme. Tři pozměňovací návrhy 295, 296, 297. To jsou identické návrhy. 68 hlasovalo, 35 pro, 33 proti. To znamená, že je to přijato. A nyní 299, kde je pro? 299 bude proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Máme ho na seznamu hlasovacím, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 22. Pro, proti? Zdrželi se. Hmm, to není úplně jasné. Zahajuji hlasování. 22. Ci sono due colleghi che non hanno votato sono distratti. E Dva kolegové nehlasovali. Nedávali jste pozor. Dobře, ukončuji hlasování. 34 pro, 35 proti, zamítnuto. Když se kolegové nemohli rozhodnout, takže Další. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměvací návrh 30. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 31. Staženo. 32 pro. Ano, dobře. Třicítka, budeme hlasovat elektronicky. Zkontrolujeme třicítku. Hlasovali všichni, končím hlasování. 35 proti, 34 pro. Je to těsné, ale je to zamítnuto, měl jsem pravdu. 31 staženo, 32 pro. Proti zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. O jeden hlas schváleno. 35 stažena, 36, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 staženo, 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 29 ku 40 přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 44 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tím se dostáváme k 54-55. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 56 pro, proti, zdrželi se, přijato 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat elektronicky? Ano, kontrolujeme 57. Zahajuji hlasování. 35 ku 34. Zamítnuto o jeden hlas. Takže nyní 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 64, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 66 pro, ne, 64, 65 zkontrolujeme elektronicky. Šedesát čtyři, šedesát pět, ještě jeden kolega nehlasoval, končíme hlasování. Třicet jedna ku třiceti třem, zamítnuto. Šedesát šest, kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Šedesát sedm, pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi se, přijato 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 72 pro, proti, zdrželi se, přijato 1 pro, proti, zdrželi se, přijato dva pro, proti, zdrželi se, přijato tři kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět. Počkejte moment, říká předseda. Trojka byla zamítnuta. Takže musíme hlasovat o čtyřce. Takže čtyřka, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se. Je to těžké, takže budeme hlasovat elektronicky o pětce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 proti, 32 pro. Zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička stažená. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka, jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis jedna, kdo je pro? Dobře, chcete desítku jedenáctku zkontrolovat elektronicky? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 ku 34 zamítnuto. Kompromis jedna kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Takže není konečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 62 pro, 3 proti, přijato. Gratuluji panu Belderovi. Eh, který to prosadil v tomto výboru. Pan Salafranka, prosím. Gracias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pouze chci říci, že v tomto výboru jsme vždy sledovali postupy gentlemanských dohod a na základě toho jsme vždy vyšli vstříc ústním pozměňovacím návrhům a neuplatňoval se tento jednací řád. My si, pane předsedo, uvědomujeme, že prostřednictvím některé politické strany se nemohla dnes uplatňovat ta gentlemanská dohoda, takže to tak budeme tedy uplatňovat i v budoucnu i u hlasování o jiných zpráv. Myslím si, že tady vždy ten demokratický postup byl přijmout ústní pozměvací návrh. Ty návrhy ústní předložené mojí politickou skupinou v podstatě vedly k zjednodušování, vyšly by vstříc demokratickým postupům, ale není to tedy tak, nyní budeme naprosto přesně uplatňovat jednací řád, budiš tedy. Ano, já nemám co dodat k tomu, co jste právě vyjádřil. Samozřejmě máte naprosté právo říci, co jste právě řekl, nicméně musím říci, že stačí, aby jeden jediný poslanec nesouhlasil s předložením ústního pozměňovacího návrhu a formálně je tedy třeba postupovat podle jednacího řádu. Pokud až dosud uh, se to interpretovalo v takovém širším slova smyslu mezi jednotlivými skupinami, tak to možná bylo pozitivní, nicméně pravidlo je takové. Já tímto děkuji a chtěl bych předat eh, řízení tohoto zasedání od této chvíle panu Pasku.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 bychom se měli zabývat zprávou a pozměňovacími návrhy vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci zemí zálivu. Rád bych požádal pana Bodise, aby se ujal slova. Máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně. V této mé zprávě bych řekl, že ta nejdůležitější věc, kterou jsme hledali, je následující věc, následující signál. My, Evropská unie a členské státy, rovněž Rady pro spolupráci zemí zálivu rozvíjet a prohloubit naše politické vztahy. Je zde mnoho možností spolupráce, mnoho domén, a proto bychom se měli snažit opravdu konečně dokončit ty nekonečná jednání, která už probíhají 20 let, abychom skutečně dosáhli dohody v oblasti volného obchodu. Bylo předloženo 72 pozměňovacích návrhů. Rád bych poděkoval kolegům, kolegyním, které se snaží obohatit můj text. Především bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Mnoho těchto návrhů bylo nakonec zakotveno v kompromise, které si myslím, že by mohla podpořit většina politických frakcí. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, se dotýkají především pěti zásadních problematických oblastí. Jednak jsou to lidská práva, druhá záležitost diplomatické regionální otázky a vyjednávání, zprostředkování. Dále je to mezináboženský dialog, to je třetí záležitost. Čtvrtá záležitost se dotýká určité viditelnosti aktivit Evropské unie a role, kterou bychom mohli hrát především v rámci naší eh, služby pro vnější činnost a pátým bodem je rozvoj bilaterálních vztahů. Pokud je o první oblast Mnoho pozměňovacích návrhů eh, odráží velké obavy našich kolegů v oblasti eh, práv žen, rovnost pohlaví, boj proti diskriminaci, které jsou založeny především eh, pro následování z náboženského hlediska či z důvodu příslušnosti k menšině mnoho pozměňovacích návrhů rovněž odráží veliké zneklidnění, znepokojení, mm, které se dotýká migrujících pracovníků. Mnoho pozměňovacích návrhů připomíná právě v této otázce eh, lidských práv eh, náš boj proti eh, trestu smrti a rovněž trestům eh, různého zmrzačování, které bohužel probíhají ve všech těchto zemích nebo jsou aplikovány v těchto zemích, které patří pod Radu pro spolupráci zemí zálivu. Ovšem rádi rovněž bychom zdůraznili zde určitý nový proces, který jsme zaznamenali v těchto arabských zemích v oblasti eh, určité sociální eh, modernizace, politické modernizace, která znamená určitou dynamiku, která si zaslouží naši podporu úsilí na straně arabských států Perského zálivu by mělo pokračovat v tomto ohledu a tato otázka by se měla rovněž dostat na pole jednání, konstruktivního dialogu, otevřeného dialogu mezi zeměmi Perského zálivu a Evropskou unii. Druhá záležitost té regionální diplomacie. Zúrazňujeme v naší zprávě klíčovou roli, kterou hrají země GCC v tomto regionu, pokud je o vyjednávání s Palestinou, libanonskou krizi, dále je to boj proti terorismu, zprostředkování jednání jak víme, tak Rada pro spolupráci zemí zálivu představuje velice kvalitní příklad stability a měli bychom podpořit jejich vůli pacifikovat um, celou tuto oblast, která je nebo vyznačuje se nestabilitou. To už se mm, odrazilo i v první zprávě a kompromis, který jsme nalezli společně se stínovým zpravodají, považuji za opravdu úžasný v tomto ohledu. Rada pro spolupráci zemí zálivu je aktérem nesmírně důležitým v tomto regionu a prostřednictvím rozvojové banky nám oznámili dohodu UNRA ohledně 6 milionů dolarů, které, které investují do rekonstrukce v obnovy gazy v těch nejnalhavějších eh, oblastech. To požadujeme i v našem kompromisním návrhu číslo 8. Dokonce navrhujeme, abychom šli nad těchto 6 eh, milionů dolarů, které mm, nebudou postačovat, abychom to doplnili finančními kapacitami těchto států. Dále je to záležitost vzájemného porozumění, náboženský dialog, vliv eh, zemí Perského zálivu v celém regionu roste. Mnoho pozměňovacích návrhů připomíná to, že tyto státy mohou a měly by hrát konstruktivní úlohu v mezináboženském dialogu i v rámci šítské a sunnické komunity a nejenom mezi muslimy a křesťany. Všechny tyto výzvy jsou zdůrazněny pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Dále je to mezikulturní dialog, kterému se rovněž věnujeme, a i výzvy, pokud jde o vzájemné porozumění, prohloubení tohoto porozumění. Navrhujeme zde například větší mobilitu vyučujících, výzkumných pracovníků, studentů, výměny studentů. Dále navrhujeme spolupráci v oblasti výměny informací a i posílení konkrétních projektů, jako je například žifr a podobně, určité diploma, diplomatické úsilí a zároveň aktivity, které se dotýkají mm, zvyšování povědomí a informovanosti. Pokud jde o viditelnost Evropské unie a role našich mm, aktivit v oblasti vnější služby, jakým způsobem bychom mohli zlepšit či prohloubit naše vztahy. To rovněž vidíme v rámci kompromisních návrhů. Navrhujeme zde konkrétní věci, konkrétní možnosti. Evropa má nyní k dispozici tuto diplomatickou službu pro vnější, služ, pro vnější aktivity, činnosti. Měli bychom toho využít, tak aby jsme otevřeli i v těchto zemích Perského zálivu nové diplomatické mise, protože v současné době <clears throat> máme pro všech šest členských států této rady pouze jednu delegaci, a to v Saudské Arábii. Evropská unie tudíž není dostatečně viditelná, přítomná v těchto zemích Perského zálivu a mm, proto si myslím, že bychom měli využít těchto prostředků. Chceme-li podepsat dohodu o volném obchodu, která, které vyjednávání probíhá tak strašně dlouho. Tato dohoda je opravdu nezbytná a pro její podpis Evropská unie potřebuje zvýšit svou viditelnost. A dále je to otázka bilaterálních vztahů. Věnovali jsme se tomu se stěnovými zpravodaji, jak postupovat v tomto ohledu. Pokud, doho- pokud eh, negociační proces mm, o dohodě o volném obchodu bude neustále v této slepé ulice pokračovat. Někteří um, si myslí, ne všechny politické skupiny, ale myslí si, že pokud nebudeme mít tento multilat, tuto multilaterální dohodu mezi Evropskou unii a, a zeměmi Perského zálivu, mohli bychom to nahradit, řekněme, nějaký, nějakou podporou bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii na jedné straně a konkrétními zeměmi všech těchto šesti členských států GCC. To je rovněž otázka, které jsme se věnovali i ve výboru a jistě to bude i otázka na plenárce. Já bych si přála, abyste nebyl zmíněn nějaký konkrétní příklad ve naší zprávě, protože naším cílem je analyzovat naše vztahy jako celek, um, to znamená mm, s celou radou pro spolupráci zemí Perského zálivu a ne se zaměřit konkrétně na ten či onen členský stát. Samozřejmě, že kdykoliv zde citujeme nějaký členský stát, tak já jsem se snažil takový návrh začlenit do kompromisního návrhu a vyškrtnout z toho tyto konkrétní reference. Jedno takové upřesnění, je zde chyba v překladu, velice zásadní, a to z francouzštiny do angličtiny ve čtyřce. Tam je droit du travail ve francouzštině. To by se mělo změnit na labor law a ne right to work v angličtině, čili to je chyba, to by se mělo opravit a děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Podisi, a nyní bych poprosil pana Haweta o slovo. Máte slovo, pane Haueta. Thanks very much. Um, Mnohokrát děkuji. Nejdříve jménem socialistů a demokratů bych chtěl říci, že pan Baudy skutečně ukazuje, že má znalosti a zájem o tento region a byl velice spravedlivý a inkluzivní při vyjednávání se stínovými zpravodaji. Já bych mu chtěl osobně poděkovat a pochválit jeho zprávu a také naše spolupráci. A podařilo se nám dosáhnout dohody, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou přijatelné pro socialisté a demokraty. Podařilo se nám dát dohromady eh, bezpečnostní seznam eh, mezi Jedná se to, eh, týká se to B a šestky. Zároveň se zde zmiňuje Darfur. A další věc, je, která je zásadní, je otázka islamismu a teroristů. Pokud jde o odstavec o nediskriminaci, odstavec 4, eh, říkali jsme si, že je důležité zmínit eh, různé formy diskriminace, včetně sexuální diskriminace. Eh, jsou zde různé formulace, různé chápaní toho, co jsou menšiny. Nicméně v Evropské unii jsme se rozhodli, že budeme používat tuto formulaci a chceme, aby se to objevilo v článku v odstavci 4. Zároveň jsme hovořili o otázce trestu smrti a o tom, zda se má zmínit různý postup eh, a poprav. A celá řada z nás je považuje za odporné. A s panem Baudisem jsme procházeli důkazy toho, jaké postupy se používají, jaké se nepoužívají. Já si myslím, že je důležité, abychom zdůraznili, že trest smrti je nepřijatelný v jakékoliv podobě a je potřeba, abychom poukázali na, za, na některé odpudivé metody, které jsou používány v tomto regionu. Zároveň zde pozitivně odkazujeme na arabskou iniciativu v rámci mírového procesu na Blízkém východu. Pan Baudis už to, už to zmínil ve svém výboru. A chválíme země zálivu za to, že se angažovali v rámci OSN. To se nyní zmiňuje v odstavci 6b. A všechny tyto požadavky, které jsme měli, se odráží v kompromisních pozměňovacích návrzích. Ještě dvě věci pozměvací návrh 68 a přístup ke vzdělání. Já bych chtěl požádat další politické skupiny, aby podpořili tento pozměvací návrh. Já si myslím, že je velice zásadní v arabském kontextu, v kontextu Perského záslebu. Další věc. Vím, pane Baudy, že diskuze probíhají ve výboru pro mezinárodní obchod, ale v rámci mé politické skupiny máme silné emoce, pokud jde o to, do, jak daleko by měla jít tato, zprávu pokud jde o multilaterální spolupráci eh, s Radou pro spolupráci zemí zálivu. A Zásadní je pro nás také otázka bilaterální spolupráce s jednotlivými zeměmi. Eh, moje politická skupina má dojem, že bychom se měli soustředit na spíše ten multilaterální eh, přístup než ten bilaterální. Vím, že <clears throat> Někteří kolegové eh, ve výboru pro mezinárodní obchod eh, se zdrželi při hlasování, při konečném hlasování o zprávě k tomuto tématu, protože pro nás je to důležitá otázka. My jsme požádali eh, o změnu kompromisního pozměňovacího návrhu k odstavci 25. Požádali jsme o to, aby zde bylo oddělené hlasování. Kolegyně Jatemakis zde předložila určitý návrh, aby byl rád, aby odpověděla na to, co jsem právě nadnesl, protože jinak jako politická skupina budeme muset hlasovat proti tomuto pozměňovacímu návrhu a požádal bych ostatní politické skupiny, aby eh, to, co říkám, rovněž zvážili. A já jsem velice rád, že jinak eh, jsme pracovali koncenzuálně a já mnohokrát děkuji zpravodaji i ostatním z výboru. Děkuji. Paní Prýbols. Eh, Děkuji, pane předsedo. A jménem zelených eh, bych eh, chtěla také poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že jsme měli velice dobrou, upřímnou spolupráci a pan zpravodaj byl vůči nám vždycky velice vstřícný. Uh, Máme několik připomínek, co se týče navržených eh, změn ohledně konkrétně tu otázku lidských práv. Nicméně i tak si myslíme, že ten text, tak jak je dohodl pan zpravodaj se stínovými zpravodaji a Koordinátor je vyrovnaný. Nicméně má skupina by si přála zajít i trošku dál, zejména co se týče té podpory, kterou je třeba poskytnout organizacím občanské společnosti a také ratifikaci mezinárodních dohod s těmito konkrétními zeměmi. Prosím, nezapomínejme na to, že těchto šest zemí, to jsou monarchie, dědičné monarchie, které mají Eh, politické zastoupení poměrně omezené, zejména co se týče přístupu žen a některé, v některých zemích dokonce nemají vůbec přístup do volených parlamentů. Takže tady nefunguje nějaký druh mezinárodní kontroly na vykonávání těch mezinárodních dohod. Toto by totiž mohlo mít velice účinný, pozitivní účinek. A dále umluva ohledně zákazu diskriminace žen, příslušné úmluvy týkající se občanských a politických práv, také kulturních práv a o spolupráci e, na těch tematických okruzích v rámci tedy spolupráce se spojenými národy, tedy možnost, aby zástupci mohli navštěvovat tyto země včetně speciálního vyslance Spojených národů, který eh, hodnotí míru nezávislosti soudců a právníků. Tedy je třeba povzbudit tyto země, aby více spolupracovali s určitými instancemi Spojených národů a ratifikovali příslušné mezinárodní úmluvy. To by určitě šlo ve prospěch obyvatel této země a povzbudilo by to tedy i tu politickou úroveň. Z toho důvodu jsme předložili několik pozměvacích návrhů. Eh, v Závěrem eh, energetika. Výbor ITRE doporučuje jeden z pozměvacích návrhů, kde si přejeme zlepšit i tu spolupráci v oblasti energetické účinnosti. To je návrh 62 mé politické skupiny a můžeme ji tedy podpořit. Myslím si, že je třeba podpořit zejména tento druh spolupráce. Děkuji. Pan Majer, děkuji, pane předsedo. A také má skupina bych chtěla poděkovat panu Baudisovi za vykonanou práci. My na základě událostí z Tuniska a z Egyptu eh, provádíme určitou reflexi o tom, do jaké míry Evropská unie opravdu dává v pohyb veškeré ty mechanismy, nástroje, které má pro to, aby mohla poukázat na to, že dochází k zneužívání režimu vůči určitým populacím, a to jak vůči populaci mužské, tak ženské. Uh, Možná eh, revoluce z Chadminu, eh, dnešní demonstrace na náměstí nezávislosti v Káhyře. Pokud bychom toto měli všechno zhodnotit, do jaké míry tedy Evropská unie něco ovlivňuje, tak má politická skupina v tomto velice kritická, že málo používáme nástroje, nástroje mm, sousedství, tedy tak, aby to mohlo podpořit eh, ten boj proti tyranům, proti feudálům, kteří tedy bohužel i nadále panují v této zeměpisné oblasti. My jsme proto připravili mm, podstatné pozměňovací návrhy. V první řadě chceme říci, že jsme opravdu proti tomu, aby se z této smlouvy stala smlouva o volném obchodu, které, která nebude brát v potaz asymetrie, protože není to jenom o obchodu. Uh, ne vše by se mělo jednat na základě neregulovaného trhu. Vždyť nyní zažíváme závažnou krizi nejen v Evropě, i v celém světě a je třeba se z toho poučit. Takže jsme předložili pozměňovací návrhy proto, abychom našli takový příslušný profil pro tuto tak významnou geografickou oblast. Víte, že Spojené státy od té chvíle, kdy prohlásili, že energetická nezávislost může vést k otázkám mezinárodního nejistoty, nejistoty, tak právě tato konkrétní zóna, to je oblast, kde se eh, i nadále zbrojí. A to by nemělo být určitou výzvou ze strany Evropské unie. Eh, to by mělo být tedy výzvou Evropské unie k odzbrojení této zóny, protože může hrát důležitou roli právě v tom vlivu na ostatní země v Střední Asii a okolí. Nicméně, bohužel, Spojené státy a Eh, vztahy s Saudskou Arábií, eh, také v Bahránu. Eh, ta úloha těch základen, které tam mají spojené státy a vztahy, konfliktní vztahy proti Iráku nás vedou k tomu, abychom právě předložili návrhy, pozměvací návrhy o tom, že tedy je třeba tu mít vztahy, které by se snažily ukončit militarizaci této zóny. Také za další neproměnit tu otázku eh, energetické nezávislosti v otázku bezpečnosti, protože energetická nezávislost by se měla projednávat diplomatickou cestou a ne to používat jako důležitou zbraň. A pak samozřejmě chceme říci, že jakýkoliv boj vůči terorismu by měl být eh, na úrovni soudní a policejní spolupráce, tak jako to činíme s ostatními civilizovanými zeměmi, nebo jak by to měly činit civilizované země. Neměli bychom bychom eh, bombardovat vinné lidi z deseti tisíců metrů. Takže všechny ty pozměňovací návrhy, si, o nich si myslíme, že jdou tedy tou, uh, tou cestou, kterou jsem popsal, tedy s tou správnou cestou, jak by měla Evropa postupovat uh, vůči této oblasti. Přejeme si bojovat proti diskriminaci genderové, proti diskriminaci nerovnému postavení žen, bojovat proti eh, nedostatečné svobodě projevu, také k zastavení trestu smrti. Také žádáme o lepší podmínky pro pracující migranty. A žádáme o to, aby se snížil obchod, eh, obchodování se zbraněmi a Mm, doufáme tedy, že ta závěrečná forma tohoto dokumentu nám umožní konečné hlasování. Děkuji, paní Jatenmaky. Thank you, Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rovněž ráda poděkovala zpravodaji za skvělou zprávu a za spolupráci. Text poukazuje na problematické oblasti a zároveň na příležitosti ve vztahu mezi EU a zeměmi GCC. Ráda bych zdůraznila klíčovou roli hlubší spolupráce mezi EU a zeměmi GCC. V posledních týdnech vývoj v severní Africe například jasně poukázal na to, že obě dvě strany zde mají společné zájmy, dokonce i v zahraniční politice. Tím, že budeme rozvíjet tyto vztahy, mohli bychom rovněž posílit regionální spolupráci, která je zásadní pro budování dobrých sousedských vztahů a stability v celém regionu. Navíc jsem nesmírně potěšena tím, že jsme našli společný zájem, tím, že zdůrazňujeme důležitost vzdělávání a studentských různých výměn. Základ budoucí spolupráce musí být založen na mládeži, na mladé generaci Evropské unie i zemí Perského zálivu. A nyní odpověď na otázku pana Haueta. Poukázal na bilaterální spolupráci. Já bych ráda zdůraznila potřebu zlepšení bilaterálních vztahů mezi EU a zeměmi Perského zálivu. Rovněž zdůrazňuji důležitost vyslání jasného signálu Katrin Neštonové, vysoce představitelce, pro budování těchto bilaterálních vztahů se s všemi zeměmi Perského zálivu. Proč? Protože tyto země jsou opravdu různorodé, mají jiné priority a čelí jiným problémům. Proto je dobré získat informace z různých zemí s ohledem na jejich potřeby a priority, protože nejde pouze o jedno združení těchto zemí, ale o jednotlivé země, podobně jak tomu i v EU. Děkujeme, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je těžké nalézt víc, lépe kvalifikovanějšího zpravodaje na vypracování této zprávy, než je pan Baudis. Já mu chci poblahopřát za výtečnou práci. Opravdu tato zpráva zahrnuje všechny ty body, které jsou podstatné a mají zájem, co se týče tedy našich vztahů s Radou pro spolupráci zemí v zálivu. Myslím si, že bychom měli zdůraznit um, tu strategii, kterou bychom si přáli navodit s touto oblastí. Je tu tedy několik oblastí v této zprávě, kde by se toto mělo více zdůraznit a my si přejeme, má politická strana si přeje, že vše toto by opravdu bylo velice výhodné pro oblast volného obchodu. My si myslíme, že obchod může také přispět k navýšení a zajištění míru a nepřál bych si, abychom vůči některým oblastem zavírali dveře. Dnes dopoledne jsme hovořili se zeměmi Mercosuru o uzavření takovéto dohody, ale je třeba tedy zajistit určitou rovnováhu mezi tím, co nám přikazuje společná zemědělská politika a naše záměry v jednání s touto oblastí. Tady samozřejmě logicky upřednostňujeme ty členy této skupiny z této oblasti a měli bychom tedy uh, najít nějaký ten společný bod v našich eh, zájmech eh, vnější činnosti. Země GCC mají dobré vztahy s Evropskou unii, myslím si ze všech hledisek, takže je opravdu rozumné, aby Evropská služba pro vnější činnost zahájila a rozvinula více tuto spolupráci a myslím si, že určitá nebezpečí, ke které by mohlo vést prostřednictvím nějakého vyhrocení násilí a militarizace, to je popsáno v odstavci 6, jsme s tím znepokojeni. Pak je tu také opodstatněná obava ohledně toho, k čemu dochází nyní na severu Afriky, k čemu obecně dochází v arabském světě. To by se také mělo odrazit v této zprávě. Myslím si, že pan zpravodaj to dobře obsáhl v odstavci 4, kde vyzývá tyto země rady GCC, aby rozumným způsobem šly ještě dále než eh, do té oblasti, kam eh, je k tomu vedou určité úmluvy eh, ohledně plnění a prosazování lidských práv. Myslím si, že do určité míry se to může trošku vylepšit, ale mám v podstatě jenom malý počet připomínek ten odkaz na energetickou spolupráci je naprosto zásadní. Je třeba brát v potaz, že cena ropy a ta odezva, ten dopad, který to má na naše členské státy, je velice důležitý. Pak i otázka vzdělávání je naprosto rozhodná a myslím si, že ta zpráva toto velice jasně obsahuje. Je tu tedy jasné, co si od ní Evropský parlament přeje. Vítám tedy návrh pana zpravodaje Akorát možná ohledně té strategické spolupráce mohli bychom tu učinit ještě silněji ten odkaz na lidská práva. Tedy, že je třeba toto, toto strategické združení zakládat na hodnotách, které uznává Evropská unie a tímto by se mohla vytvářet ta takzvaná realpolitik eh, s se zeměmi, tohoto, eh, se zeměmi této zóny aby to neskončilo tak, jako eh, to probíhá nyní v zemích Jižního břehu Středomoří. Dnes o tom hovořil i pan komisař Fíle. Myslím si, že nemá cenu tu poukazovat prstem na ty vyníky. Jenom eh, si myslím, že bychom mohli využít zkušenosti z minulosti, aby ten, ta přítomnost a budoucnost byly co nejlepší. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Myslím si, a to říkám upřímně, že takového zpravodaje, jako je pan Baudis, hned tak nenajdete, má opravdu velké znalosti. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Mr. Děkuji. Pane zpravodaji, pokud máte zájem, tak máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, velice stručně. Samozřejmě, že jsem velice pozorně poslouchal všechny příspěvky a opravdu si velice cením práce stínových zpravodajů na přípravě mé zprávy, čili můj příspěvek nyní už bude velice stručný. Pane Salafranko, ano, my jsme v tomto textu opravdu se snažili to zdůraznit a mnoho posměvacích návrhů to rovněž podporuje abychom nezapomněli na otázku lidských práv. To je otázka, která je klíčová v našem vztahu k této části světa. Pane Mejere, rád bych zdůraznil, že nejsme ve stejném vztahu mezi EU a touto radou pro spolupráci zemí zálivu, jakou máme s ostatními zeměmi středozemního moře, kde máme dohodu o přidružení většinou v rámci um, politiky sousedství. Ovšem, když hovoříme o arabských státech Perského zálivu, tak my tam dokonce ani nemáme dohodu o volném obchodu, čili já netvrdím, že bychom měli zapomínat na otázku lidských práv, ale prosím, aby jsme si uvědomili, že ta úroveň mm, našich požadavků nemůže být stejná nebo těch očekávání od této skupiny států, se kterou léta eh, jednáme o dohodě o volném obchodu ve srovnání se státy, jako je Egypt nebo Tunisko, se kterými už máme asociační dohody a ve kterých velice explicitně hovoříme o potřebě respektování lidských práv. Paní Brepols, vy jste zúraznila to, že všechny tyto země a to je jejich hlavní, řekněme, jedna z hlavních charakteristik, to, že je to, jsou to dědičné monarchie. Ovšem, my se v Evropě, prosím, nezapomínejme na to, že máme dědičné monarchie. Samozřejmě, že ta organizace moci je zde jiná, ovšem, prosím, aby jsme nezapomínali na to, že i u nás v Evropě máme monarchie. Ano, Dále jsou to tresty, trest smrti, mrzačení. My o tom hovoříme v našem textu velice jasným, otevřeným, důrazným způsobem. Odzbrojení. Pane Mejere, vy jste se zmínil o otázce zbrojení. Jistě, všichni bychom si více odechli a bylo by nám příjemnější, kdyby tento prostor zálivu byl demilitarizovanou zónou. To ano, ovšem hovoříme-li o demilitarizaci eh, tohoto zálivu, to znamená Saudská Arábie, Emiráty, tak mi to připomnělo projev Françoise Mitterána v Bundestagu, který řekl, v Evropě my máme rakety na východě a pacifisty na západě. No a mm, v, v zálivu to je v podstatě, ty zbraně jsou na iránské straně a myslím si, že bychom neměli mm, si v podstatě mm, trvat na, za, na tomto odzbrojování eh, v regionu, ve kterém bohužel ne všichni aktéři jsou zapojeni do odzbrojení nebo procesu odzbrojení. Podíváme-li se na to, co se děje v současné době v Magredu a v Perském zálivu, tak eh, si myslím, že vidíme velice často protichůdné eh, situace. Například v Kataru, to je členská země, GCC, mm, funguje Al Jazeera, televizní stanice, která byla hlavní hybnou sílou v tomto revolučním hnutí, které vidíme v Tunisku a v Egyptě. A rovněž ve stejném státě asi tak 500 metrů od stanice Al Jazeera, od jejich centra, je, je, mm, je středisko eh, amerického nebo amerických eh, zastoupení amerických vojenských sil, čili ano, je zde určitá schizofrenie v oblasti zahraničních vztahů některých těchto zemí. To znamená, na jedné straně podporují revoluční hnutí a zároveň slouží jako základna přítomnosti amerických vojáků v Perském zálivu. A čili myslím si, že bychom neměli eh, hovořit pouze teda odděleně o, o mučení nebo o mrzačení, o rovnosti mužů a žen, eh, po, hm, postavení eh, migrantů pracujících, lidských práv a tak dále. Měli bychom jít určitým příkladem, určitým politickým vzorem, protože Západ, Spojené státy, některé evropské země v roce 2003 chtěli jaksi vnutit těmto zemím určitý politický model. Vyvolal, vedlo to ke druhé válce eh, v zálivu a všichni jsme si vědomi výsledků. Čili ano, musíme si být trošku mít jasno v tom principu, v té zásadě, ale zároveň být skromný, pokud jde o politiku, kterou bychom chtěli tímto způsobem vnucovat tomuto konkrétnímu regionu světa. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych říct, že 10. února se bude hlasovat o této zprávě v výboru. Nyní se dostáváme rychle ke zprávě pana Provery, místo předsedy. Je to zpráva o migračních tocích vznikajících kvůli nestabilitě. Působnost a úloha zahraniční politiky EU. Je to téma, které se v současné době zdá velice relevantní. Máte slovo, pane Proveru. Eh, Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je podle mého názoru velice důležitá. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří si eh, přáli mě podpořit a přispět prostřednictvím svých návrhů a příspěvku Otázka migrace je velice zajímavým tématem, často je cílem nejrůznějších, eh, předmětem nejrůznějších předsudků, které vede k tomu, že nějaké objektivní zhodnocení může být někdy velice těžké. A proto je často velice důležité, eh, velice obtížné navrhnout opravdu účinné politiky. Eh, v posledních letech migrace zaznamenala obrovské dimenze a dopady nejsou pouze ekonomické a sociální, jsou také kulturní a řekněme i humanitární. Existuje legální migrace, ta nelegální a důvody, proč lidé migrují, jsou napojeny často na konflikty, na porušování lidských práv, přírodní katastrofy, nedostatky demokracie. Nicméně ten zásadní, hlavní důvod migrace je zejména vůle lidí zajistit si lepší život, Eh, kvalitnější život, odlišný od toho, jak žijí v zemi původu. Migrace může bohužel někdy vést i k velice degradujícím situacím, může vést například k otrokářské práci, eh, nelegální práci, kdy lidé vzájemně, eh, lidé zneužívají práci jiných lidí, tak jako to bylo kdysi v dávné minulosti lidstva a bohužel to tak i pokračuje. Celkově nelegální migranti zažívají i jiné negativní následky, sexuální vykořišťování, zneužívání i, i dětí. Zkrátka je tu celá řada věcí, které musí migranti bohužel čelit. Nelegální migrace proti ní nemůžeme bojovat pouze prostřednictvím eh, jasné, přísné legislativy, tím, že budeme něco zamítat a budeme represivní pouze. Měli bychom také více spolupracovat s rozvojovými zeměmi, být štědří, účinní a brát v potaz právě i potřeby těchto lidí, spíše než pouze brát v potaz teorie politiky, rozvoje a spolupráce z minulosti, jak se zdá, byly neúspěchem, nebyly účinné. Po 50 letech výsledky vidí všichni je jich málo ve srovnání s opravdovými potřebami a migrace se nadále zvyšuje. Důvody toho neúspěchu je třeba pochopit, abychom mohli vybudovat lepší budoucnost. Ty důvody pocházejí z rozsáhlé korupce, ze strukturálních potíží těch zemích, eh, kde si přejeme pomoci eh, ty projekty pomoci, které směřují do těch zemí, nakonec jdou více na úkor těch eh, zemí, které je poskytují, než aby přispěli zemím rozvojovým. Pokud by se tedy správně aplikovala politika spolupráce a rozvoje, řekněme ta perfektní politika, i kdyby to bylo dostačující, aby se nám podařilo, podařilo výjít tedy z tak složité situaci, tak si musíme uvědomit, že je tu problém nestability ekonomické, politické, také zapříčiněných těmi přírodními podmínkami. A pak je tu tedy i vliv sociální politiky, jak jsme samozřejmě nyní svědky toho, k čemu dochází v Egyptě a v Tunisku. Abych stručně zmínil některé ty body týkající se nestability. Politická nestabilita často reaguje na situace eh, zneužívání, ne, eh, neuznávání lidských práv, situace v zemích, eh, kde panuje tyranie, zemí, kde jsou naprosto nepřijatelné, nesrovnatelné podmínky, anebo také postižení v oblastech, jako je Sahel, kde eh, lidé trpí vlastně již eh, klimatickým, eh, důsledky klimatických změn a pak se následně přesouvají tedy z jednoho regionu na druhý nebo dokonce i z jednoho kontinentu na druhý. Ta otázka nestability opravdu musí být zdůrazněna, protože si myslím, že v tuto chvíli je velice důležitá. Ale hovořme také spíše i o stabilitě než o nestabilitě. Eh, někdy jsme mysleli, že v dobách Mubaraka v Egyptě eh, jsme věřili tomu, že tam byla stála stabilita, politická stabilita. Nicméně eh, ve skutečnosti něco takového naprosto padlo, protože základem té revolty v Magrebu je v podstatě sociální nestabilita. Takže takovéto uklidňování těch politiků, té vládnoucí třídy je něco naprosto povrchního, protože jak v Tunisku, které má odlišné podmínky od těch, které panují v Egyptě a v Alžírsku, tak um, tam vlastně se nedostává té mediační sociální struktury, která by umožnila těm, kteří Eh, mohou něco ovlivnit eh, z občanské společnosti nebo odpory, aby eh, ovlivnili vládnoucí vrstvu, to znamená ty opravdové vládní strany, kde by se mohlo opravdu diskutovat o opravdových potřebách, aby to tedy pomohlo těm zemím pokročit dál. Združování v těchto zemích je téměř neexistující nebo vede pouze jedním směrem, je to ovlivněno. Zkrátka všechny tyto struktury by umožnily občanům žít v opravdové demokracii a hovořit otevřeně o svých potřebách toho se tam tedy nedostává. A ta povrchní stabilita politiky či dané vlády ve skutečnosti je podmíněna a v podstatě jenom ještě více zdůrazňuje, jak ta opravdová sociální struktura tam chybí. A nikdo tedy nenaslouchá potřebám občanů. Hospodářská a finanční pomoc. K tomu bych se chtěl také stročně vyjádřit. Hospodářská a finanční pomoc je opravdu naprosto nezbytná, nicméně měla by být účinná měla by opravdu reagovat prostřednictvím konkrétních projektů těm osobám, kterým je opravdu určená a měla by být doprovázena měla by být doprovázena takovou politikou, která by směřovala k demokracii a pomohla by těm zemím, které si, potře- které si přejeme podpořit a pomoci jim, aby šli cestou demokracie, aby si vybudovali instituční struktury takové, jaké potřebují opravdové demokracie. To znamená, aby se tam respektovala lidská práva, a všechny ty další hodnoty opravdové demokracie, ale také, a to zejména důležitý koncept, a tím je otázka rovnosti příležitostí, která by umožnila eh, ten opravdový sociální proces, který by byl jednoduchý, práva by byla rovná, opravdová rovnost mezi muži a ženami, aby ta eh, demokracie byla opravdová. Děkuji. A nyní pan Brok si přeje něco dodat k tomuto tématu migrace a poté pan Tanok. Já jsem se nehlásil o slovo, říká pan Brok. No, OK. Dobrá. Tak eh, na dvě minuty pan Montalto který je stínovým zpravodajem. Děkuji. V první řadě chci říci, že podle mého názoru je to vyrovnaná zpráva. Pan Provera, tedy pan zpravodaj, vysvětlil, poměrně dopodrobná tu část zprávy, která se týká migračních toků, které vyplývají z nestability. Usnesení má také jiné aspekty, tedy e, oblast a působnost evropské zahraniční politiky. Obecná tendence, že která se objevuje v této zprávě, je e, taková, že prostřednictvím rozboje, rozvoje se musíme pokusit a nasměřovat tu opravdu komplexní, koordinovanou a podmíněnou pomoc. Samozřejmě se z toho vylučuje oblast humanitární pomoci, protože ta je velice důležitá. Nicméně já bych nechtěl tomuto věnovat příliš mnoho času, který jste mi dal, ale chci říci, že pan Provera měl opravdu těžký úkol. Já si myslím, že do určité míry tu klademe, jak se říká v angličtině, vůz před koně. A proč to říkám? Protože tu hovoříme o evropské zahraniční politice migrace, když ale nemáme domácí politiku v rámci Evropské unie, která by se zabývala migrací. A zahraniční politika by měla odrážet politiku migrace uplatňovanou v Evropské unii. A my nemáme společný postoj v této věci. Takže když se eh, tu snažilo o zajištění rovnováhy v této zprávě, tak to nebylo rozhodně eh, jednoduchým úkolem. Děkuji. Thank you. I'll be brief, chair. Děkuji, budu stručná, pane předsedo. Děkuji panu Proverovi za úvodní prohlášení zmínil celou řadu aspektů eh, ze široka a je potřeba říci ještě celou řadu dalších věcí. Já doufám, že jako stínový zpravodajové budu mít možnost se setkat a hovořit o specifických otázkách. Já bych se chtěla zeptat, jestli budete přemýšlet o systému modré karty pro eh, migranty v EU, kteří jsou vzdělaní. Hovoří se zde o eh, migraci mezi různými zeměmi eh, mimo EU a vztahu k EU, takže je zde celé široké spektrum a musíme uznat, že existují různé typy migrantů, eh, včetně vzdělaných migrantů. Zároveň jsou zde ale také lidé, kteří prchají z míst, odkud pochází, protože brání lidská práva nebo z dalších důvodů, nejenom z ekonomických důvodů, přicházejí sem, aby si zachránili život. Chtěla jsem se zeptat, jestli se chcete soustředit také na předcházení zneužívání migrantů, protože k tomu dochází na různých místech světa. Migranti jsou ve zranitelné pozici, často bývají zneužíváni. Mám na paměti především ženy a děti. Pro tyto platí především. To byly některé otázky, kterých bych se já chtěla dotknout a těším se na detailnější diskusi. Pro teď je to vše. Mnohokrát děkuji, pan Severin. Děkuji, já se domnívám, že tato zpráva je nejen vyrovnaná, ale je také velice obsáhlá. Spravodaj se snažil popsat celý ten komplexní fenomén migrace. Já velice vítám skutečnost, že se zde zdůrazňuje, že represe není odpovědi na tento fenomén. Dva specifické body. Za prvé, a opakuji to, co už um, řekl kolega Monteldo. Já se domnívám, že my všichni i vy um, musíme změnit ve zprávě bod, uh, ve kterém zdůrazníme souvislost mezi vnitřní evropskou politikou uh, v oblasti migrace a vnější politikou v oblasti migrace. A druhý bod se týká odlivu mozku. Nejde o nestabilitu eh, politickou nebo ekonomickou, ale je zde určitá potřeba profesního rozvoje, ehm, rozvoje sebe sama. Eh, to je možná vítáno v některých zemích, ale je to velice špatné pro dlouhodobý rozvoj zemí původu. A tento nedostatek eh, možností rozvoje může vést k nestabilitě, která opět eh, bude tlačit lidi k tomu, aby emigrovali, ať už legálně nebo nelegálně. Takže to bychom možná také mohli zmínit. Mnohokrát děkuji, pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. A toto je skutečně odvážná snaha pana Provera aby eh, se zabýval eh, citlivými politickými problémy, eh, pokud možno jazykem, který nebude budit emoce. V Londýně ehm, existují problémy s migrací, máme tam přibližně 2 miliony lidí z rozvojového světa a řešení této otázky je prioritou pro naše občany. Je to jedna z největších priorit. Musíme ji řešit. A v současné době v Británii, eh, tu znám nejlépe, existuje velký tlak na veřejné zdroje, včetně zdravotnictví a školství. A zároveň dochází eh, k rozpadu sociální soudržnosti. To je otázka, o které musíme svobodně a otevřeně hovořit a pokud možno bez emocí. Eh, skupina ECR neakceptuje to, že by imigrační politika se měla stát pravomocí EU. A ovšem, EU může mít přidanou hodnotu, pokud jde o cílenou pomoc chudším zemím, kteří, které nejvíce exportují ehm, nezaměstnané mladé lidi. Já se domnívám, že se musíme snažit o to, abychom stabilizovali z ekonomického a politického hlediska tyto země. Je to dobré samo o sobě, ale zároveň to pomáhá zabránit tomu, aby lidé ve velkém množství přicházeli k nám z těchto zemí. Další zásadní otázkou je, jsou, milita, ehm, jsou vojenské Eh, zásahy. Lidé poté přicházejí do našich zemí, eh, do Velké Británie. Přišli například Afgánci a lidé z dalších zemí eh, kvůli tomu, že jejich životy byly ohroženy v těchto zemích. Já se domnívám, že tuto otázku je třeba řešit tam, kde vzniká. Další věc je systém modré karty pro rozvojové země. Já se domnívám, že něco takového by podkopávalo ekonomiku těchto zemí, protože vzdělaní lidé, sestry, doktoři by přicházeli k nám a tím by se otevřel takzvaný tak, takový uzavřený nebezpečný kruh, protože tyto země by ztrácely kvalifikované pracovníky. A děkuji pan Angurakis. Dvě minuty. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, tora θα τα πω στα ελληνικά. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vůbec nesouhlasíme s touto zprávou, protože v podstatě nezmiňuje celou řadu důležitých témat. A témat, která souvisí s migrací. Dokud bude Evropská unie v hospodářské krizi a dokud bude velký tlak na pracovní trhy, bude tento problém zhoršovat celou situaci, protože zde dochází k silnému tlaku na třídu pracujících. Pokud se chceme zasazovat eh, za práva pracovníků, pokud máme na srdci práva pracovníků, nikoli jenom kapitálu, eh, musíme tuto věc eh, řešit a nebude to jednoduché. A v této zprávě se vůbec nepoukazuje na to, co dělají nadnárodní koncerny. Nesmí se zapomínat na to, že tyto koncerny často narušují stabilitu v daných chudých zemích. Já se nedomnívám, že by Evropská unie zde měla schválit eh, nějakou politiku. A já se domnívám, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli je dobré zachazovat na místech, jako je třeba Afghánistán. Dokud budeme postupovat tak, jak postupujeme, nemůžeme se divit, že nátlak migrantů je stále silnější. Hovořilo se o tom, že tyto věci je třeba mít na paměti. Samozřejmě máme Frontex, ale je třeba klást si otázku, zda migrant, migranti mají vůbec eh, nějaká práva, která by byla dodržována. My předložíme eh, podměvací návrhy, ale celkově vůbec nesouhlasíme s touto zprávou. Děkuji. Zpráva pana Provery je velice důležitou zprávou a není to jednoduché téma. Nedomnívám se, že je možné nalézt odpovědi na všechny otázky. Celá tato věc je mnohovrstevná. E, zazněla zde řada nejrůznějších věcí. Stabilita či nestabilita není eh, jediné, co vede k emigraci nebo imigraci. Musíme si být vědomi toho, když eh, nějaké země musí eh, přijímat velké množství přistěhovalců, znamená to pro, pro ně problém. Může tam vzniknout nestabilita. Na to musíme dávat pozor a musíme dát pozor na to, aby to celé nevedlo k rasismu. Rovněž se domnívám, že musíme přimět eh, lidi, kteří emigrují k tomu, aby zůstávali ve, všech zemí, ve, ve svých zemích. Musíme pomáhat zemím, odkud lidé přicházejí. Musíme zlepšit eh, tamní situaci, aby lidé nemuseli odcházet. Nesmíme eh, dát Evropanům pocit, že eh, připustíme nestabilitu v důsledku velkého proudu imigrantů. Samozřejmě je nutné aby ehm, příliv imigrantů byl spravedlivým způsobem rozdělen mezi jednotlivé země. Ano, máš slovo na jednu minutu, nikoli dvě. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegovi Proverovi, zpravodajovi, za to, že se snažil udělat skutečně těžkou věc. Snažil se eh, zvážit jednotlivé věci a předložit doporučení. Je zde celá řada věcí, se kterými souhlasím. Jsou zde eh, věci, eh, u kterých bych ehm, možná souhlasila s obsahem, ale eh, nemůžu souhlasit s praxí. Já se domnívám, že je třeba mít na paměti naši politiku ve Středomoří, na severu Afriky. Řekli jsme celou řadu věcí, ale spoustu věcí jsme neudělali. A já se domnívám, že bychom měli být mnohem koherentnější, měli bychom prosazovat své hodnoty a zajistit, aby naše politika odpovídala našim hodnotám. A tak tomu není. A je, odkazuje se zde na podmíněnost v dohodě z Kotonu. Tato podmíněnost se nikde nepoužívá, ani v těch nejlevantnějších případech. Jenom jedna věc. A pokud je o memorandum EU Líbie, otázka migrace se netýká pouze eh, zvyšování kapacity v Líbii, ale jde zde také o zachovávání základních práv migrantů. Já se domnívám, že by bylo dobré, aby se zde změnila úloha žen a zároveň nebezpečí zneužívání migrantů. Dále demokracie, lidská práva a zaměstnanost eh, jsou naprosto zásadní v tomto kontextu. Nyní z ESVČ pan Giader dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dvě připomínky které doufám osvětlí trošku tuto diskuzi. K odstavci 9 Ta ministerské konference EUFM jak jistě víte, stávající situace neumožňuje podobná setkání, nicméně vysoká představitelka si toto uvědomuje, bere to v potaz a už máme určité prvky pro jednání i pro to řešení otázky eh, migrace anebo i prevence bojování proti pašování drog. A ta druhá záležitost eh, se týká UMP revize. Eh, tady počítáme se spoluprací Evropského parlamentu. Tato revize by měla být přijata eh, komisí 20. Mm, února. Doufám, že to je v souladu s tím, co jste tu řekli. A pak samozřejmě mandát vysoké představitelky, místo předsedkyně komise, je to proto, aby zajistila určitou koherenci mezi těmi nejrůznějšími eh, prvky této politiky a aby eh, ten přístup byl opravdu koherentní, aby se brali v potaz otázky rozvoje, otázky prevence, otázky lidských práv, takže to je tedy strategie, kterou bychom měli brát v potaz. To je ten nový balíček balíček nástrojů, eh, tak jako eh, se o tom hovořilo dnes eh, ve výboru. Děkuji a nyní pan zpravodaj, pan Provera. Děkuji. Byl jsem požádán, abych učinil několik stručných připomínek. Chci poděkovat všem, kteří se vyjádřili. V první řadě paní Gomez. E, já tu rozhodně nemám ambice na to, abych navrhoval politiku, ale chtěl jsem učinit takovou společnou reflexi všech politických stran o významu zahraniční politiky a to vše tedy v rámci obecné politiky spolupráce a rozvoje a hodnocení eh, migračních toků. Finanční pomoci v politice spolupráce jako takové je k ničemu příliš nejsou. Častokrát jsme viděli projekty, které z důvodu nestability politické či sociální eh, vešly v več. Výsledek byl nulový. Samozřejmě toto je první krok Eh, víme, že eh, migranti jsou často podrobeni eh, obrovským druhům zneužívání. Ještě k tomu úniku mozku víme, že tu jsou mladí lidé, vzdělaní, brilantní lidé a uvědomujeme si, že vlastně těmto zemím původům bereme to nejcennější, co mají, když jim zároveň chybí právě ten rozvoj ke kterému by mohli na pomoci. K tomu, co řekl pan Atard, politika zahraničí by se měla koordinovat eh, i s tou vnitřní politikou. Tady to je otázka řádného zhodnocení, které nám pomůže nalézt ty spra- ta správná řešení. Vím, že v minulosti to byly velké neúspěchy, je třeba poučit se z minulosti, z této zkušenosti, abychom lépe pochopili budoucnost. Uh, Děkuji a chci pouze připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. února poledne a budeme to znovu projednávat 16. března. A nyní se rychle eh, přeneseme k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je integrační proces Černé hory. A chtěl bych požádat pana Tanoka, který je panem zpravodajem za slovo, vážený pane předsedo, a dovolte, abych poděkovala především sekretariátu AFED Evě Mar, která opravdu byla nesmírně nápomocná při přípravě této zprávy a samozřejmě všem stínovým zpravodajům, se kterým jsem se setkal minulý týden a který umožnili to, aby v podstatě se z této zprávy stala nejméně komplikovaná záležitost, kterou jsem vůbec kdy dělal v Evropské unii. Mohli bychom říct, že je to i díky tomu, že je taková malá kompaktní země, která nemá veliké problémy. I přesto jsem udržel 76 pozměňovacích návrhů, které pokryly téměř všechny oblasti a snažil jsem se na základě konsultačního procesu se stínovými zpravodaji, setkal jsem se se všemi z hlavních politických skupin, vytvořit 8 kompromisních návrhů, které máte před sebou a které pokrývají hlavní body boj proti korupci, kompromis 2, dále organizovaný organizovaný zločin 3, práva menšin 4 a 5, LGBT, komunita, dále je to násilí páchané na ženách, domácí násilí, které jsou rovněž eh, špatně zastoupeny ve veřejném životě, dále je to mm, romská menšina, aškalská menšina, egyptská menšina, většina z těchto lidí přichází z Kosova a dále je to potřeba více zdrojů pro posílení role soudnictví, nezávislosti soudnictví a samozřejmě i možnost kontroly v rámci Evropského parlamentu já se sejdu s předsedou parlamentu příští týden, uvidíme, jakým způsobem bychom mohli pomoci posílení role eh, poslanců jejich parlamentu. Zároveň, pokud jde o ústavu, tam by byla potřeba úpravy, pokud jde o kompromisní návrh 1, tam je to volební právo a dále je to konflikt zájmu, kompromisním návrhu číslo dvě u politiku. No, no, musíme být trošku opravdu takový přívětí vůči této země, protože je to malá země, která má méně než 6 000 obyvatel. Samozřejmě um, určitý konflikt zájmu zde je vždycky nevyhnutelný, samozřejmě pokud jde o veřejné činitele a tak dále, různé překrývání funkcí a tak dále. V sedmičce hovoříme o svobodě médií a ochraně novinářů a v osmičce tam jsem upravil 21 tak, abych posílil environmentální um, ochranné doložky, pokud jde o hydroelektrárny, um, vodní elektrárny, diversifikaci v této zemi, pokud jde o diversifikaci ekonomického sektoru, který je malý a bohužel příliš založen na cestovním ruchu. Um, tak tolik z mé strany, myslím si, že 10. února budeme hlasovat. Samozřejmě jsem připraven vyslechnout si poznámky kolegu a kolegy. Pan Kukan, prosím, má slovo. Jedna a půl minuty, pane kolego. Děkuji. Děkuji, možná ani nebudu minuta a půl potřebovat. Blahopřeji zpravodaj za dobře odvedenou práci zpráva o pokroku Černé hory odráží obecně pozitivní přístup parlamentu, našeho parlamentu vůči této zemi. Pokrok Černé hory eh, v rámci integračního procesu byl víceméně přímočarý, bezproblémový a to je podpořeno, či odráží se to v celé této zprávě. Hlavní obavy podle mého názoru korupce, organizovaný zločin. To jsou zásadní problémy Černé hoře a vláda by se měla plně zapojit do řešení této problematiky, dále je to volební legislativa, ta by měla být eh, v souladu s evropskými standardy a ústavou Černé hory. Parlament by měl posílit svou roli supervizora vůči vládě. Dále by se mělo dojít k širšímu zapojení veřejnosti do legislativního i konzultačního procesu, především pokud jde o, Evrop- o integrační proces do EU. Černá hora musí nyní splnit ty poslední výzvy, které stanovila Evropská komise, tak aby mohlo začít negociační jednání přístupového přistoupení do EU. Děkuji. Další kolegyně, půl minuty, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych rovněž poděkovala zpravodaji a myslím si, že se mu skutečně povedlo připravit velice vyvážený text. Souhlasím s tím, co řekl pan Kukan. Domnívám se, že kompromisní návrhy, které byly připraveny, posílily celý text. Ráda bych navrhla, aby EPP podpořilo tyto kompromisní návrhy. Pokud jde o všechny ty návrhy, které zde padly, ráda bych je ráda bych je podpořila, včetně návrhu, které předložila eh, skupina SAD. Děkujeme, paní Lunáček. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za kvalitní práci a rovněž za to, že přijal mnoho pozměňovacích návrhů různých frakcí, nejenom mých návrhů, které byly pro nás velice důležité samozřejmě. Text v sobě zahrnuje všechny důležité aspekty, které se dotýkají pokroku Černé hory v integračním procesu velice kvalitním zněním. Je to všechno napsáno, zdůrazňujeme stanovisko EU a zároveň to, co očekáváme, že musí Černá hora ještě splnit. Nebudu opakovat to, o čem se zmínili kolegové i pan Tanok, to znamená boj proti korupci, postavení menšin, média, veřejná zpráva, to vše je v textu zakotveno, velice z toho vážím a zároveň spolupráce ze strany pana Tanoka v tomto konkrétním bodě. Dovolte poznámku ke třem návrhům. Vy jste se o tom zmínil, pane Tanoku, myslím, že to byla 38. Romská, aškalská a egyptská menšina na hlasovacím seznamu je stanoveno to, že nechcete přijmout druhou část našeho návrhu, která zdůrazňuje realizaci těchto zákonů. Doufám, že to ještě zvážíte, protože realizace či implementace zákonu je nejsměrně důležitá. Pokud ta, tyto zákony pouze existují, tak ještě pořád existuje manévrovací pole, je neaplikovat v praxi, proto bych ocenila pokud byste to ještě zvážil a pokud by kolegové opravdu podpořili tuto druhou část našeho návrhu a hlasovali pro. 73. To je dohoda energetického propojení mezi Černou horou a Itálií. Dokonce i komise, která se podívala na tuto zprávu, je pro toto znění. Ministerstvo hospodářství by mělo zveřejnit eh, tuto dohodu. Já doufám, že většina kolegů podpoří náš pozměňovací návrh. Poslední bod. Ano, to už je poslední, opravdu tohle to byl druhý bod, takže nyní poslední bod. A to je mm, elektřina z vodních zdrojů. Pochápu to, co řekl pan zpravodaj, potřeba diversifikace a víme, že většina elektřiny pochází právě z tohoto zdroje v Černé hoře. I přesto je zde další otázka, to zda přijmeme kompromis nebo nějaký silnější eko, eh, ústní návrh, kde voláme po ekologickém zhodnocení dopadu. Ovšem tam si myslím, že ještě máme prostor k jednání. Děkuji, pan Huntes. Jedné a půl minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zpráva kolegy Tenoka je skutečně vyrovnaná. Odvedl dobrou práci. Nejsou, nejsou zde žádné větší problémy, tam, kde problémy byly, jsme dosáhli pokroku při vyjednávání, takže celé věci s celou věcí můžeme souhlasit. Souhlasíme také s kompromisními pozměňovacími návrhy, které byly navrženy. S těmi nemáme žádné problémy. Je zde ještě jeden ústní pozměňovací návrh zelených, který je v pořádku. Jde o všeobecně známé problémy Eh, země západního Balkánu zde má být integrována do EU. Později možná řekneme ano, může přistoupit, ale nesmíme zapomenout na to, jak zde vypadá politika. Zásadní je otázka a eh, Boloně. To jsou věci, které nemůžeme akceptovat, nejenom kvůli eh, tím zásadám, ale kvůli politické volbě. Já se domnívám, že to je špatný směr. Volné trhy jsou důležité pro rozvoj, to zde bylo řečeno, ale my všichni víme, že něco takového selhalo. Měli bychom ušetřit eh, přístupové kandidátské země eh, takovéto hořké zkušenosti. Pan Kačin, nikoli pan Weigl, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Stále jsme třetí nejsilnější skupinou v parlamentu. Děkuji, eh, že jste mi dal slovo jako stínovému zpravodaji. Já bych se chtěl připojit ke všem dalším kolegům, kteří chválili práci pana Tenoka jako zpravodaje. Měli jsme skutečně vynikající spolupráci. Připravili jsme osm pozměňovacích návrhů. Všichni je podporujeme. Takže já nemám nic specifického, co bych dodal. Chtěl bych možná jenom zdůraznit, že stále ještě čekáme a je pro nás důležité, aby se zde řešil konflikt zájmu, který byl stanoven už v roce 2004. To bude způsob, jak posílit boj proti korupci v této zemi, protože korupce je zde stále ještě problémem. A další věc, kterou je třeba zdůraznit, je nutnost dalšího úsilí na ochranu sdělovacích prostředků a také a posílení administrativních schopností zemí. Je to pěkná malá země, která by byla eh, dobrou kandidátskou zemí na plné členství v EU. Nyní pan Kačín, jedna minuta. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poblahopřát eh, panu zpravodaji za jeho výtečnou práci, za ten pozitivní přístup k této malé zemi, která se přibližuje svým vývojem k Evropské unii. Myslím si, že možná by stál za to ústní pozměňovací návrh, ve kterém bychom povzbudili nového premiéra, aby se, a který se setkal hned první den v úřadu se srbským protěžkem. Pane Tanaku, vy jste řekl, že se setkáte s panem premiérem. Já bych chtěl poukázat na několik neběžných problémů. Srbští ortodoxští Občané používají vrtulníky bývalé jugoslávské armády a předseda parlamentu Černé hory Eh, se, eh, by si měl uvědomit, že toto není tedy postup, jak běžně eh, postupovat v 21. století, vede to navyšování napětí. A rozhodně tady není zapotřebí navyšovat toto napětí. My potřebujeme větší appeasement, takže já opravdu naléhám na vás, pane Tanoku, zaslužte se, snažte se o maximum aby tyto záležitosti z minulosti se tu již nevracely. Ano, je to opravdu hodně důležité, zejména na Balkánu. A nyní pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. I přes ten várovní signál ohledně Balkánu, kdy jsem převzal tuto oblast, tak to bylo opravdu neuvěřitelně jednoduché, protože jsme dosáhli koncenzu Jediné, jediné, co se nelíbilo, bylo slovo privatizace a to opravdu teda neuvěřitelné, že to byl jediný problém. Pokud dovolíte ty jednotlivé body, které zde zazněly, paní Lunáček, 38. Já se na to podívám. Hmm, nevidím v tom nějaký zásadní problém. Upřímně řečeno, já už si nepamatuji, proč jsem byl proti tomu, ale podívám se, podívám se na to s kolegy a dám vám vědět, hmm, mám ale pocit, že pravděpodobně bych tam mohl ustoupit. 73. Tam mi bylo řečeno, že to je pozměňovací návrh, který už je zastaralý a že v podstatě mm, černohorská vláda už to zveřejnila. Mm, zkontroluji to, ještě jedno se na to podívám, ale myslím, že je to redundantní návrh, protože už není aktuální, ale mm, tam se na to ještě jednou podívám. Pokud je o ten ústní pozměňovací návrh k kompromisu 21, tam si myslím, to nepodpořím, protože myslím, že kompromis už to pokryl dostatečně. Pane Kačene, pokud je o um, ústní návrh a roli nového premiéra, to vítám, pokud um, vím, tak to bylo ministr financí, velice talentovaný mladý člověk, setkal jsem se s ním eh, v Podgorici. My tam, myslím, nehovoříme o tom, že Černá hora získala oficiální statut kandidátské země. Myslím, že to tam vypadlo. Z úvodního ustanovení to bude technická úprava. Budete-li chtít předložit nějaký ústní návrh ohledně nové role nového premiéra, pokud jde o tu záležitost, o které jste se zmínil, ta mm, cerkevní záležitost náboženská, já jsem to bohužel ne, nerozumím tomu jazyku, nečtu místní mé, média, takže bych uvítal nějaké další informace, abyste mi to trochu objasnil. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, a než uzavřeme tuto rozpravu, hlasování proběhne u nás ve výboru 10.2. A nyní, jelikož jsme se rozhodli, že toto bude jednání se zavřenými dveřmi, Rád bych požádal všechny návštěvníky, tisk, um, jiné diplomaty, aby opustili naši místnost a vítáme si námi pana Lajčáka. Ještě jednou zdůrazňuji, že setkání bude za zavřenými dveřmi.